Milí kolegové, milé kolegyně, vítejte na posledním zasedání našeho výboru v roce 2011. Následně vás všechny zveme na malý vánoční večírek. Bude se to konat v sále Jehudy Menuhina v 19 hodin dnes večer náš sekretariát představil eh, velmi dobrou kuchyni, to znamená, že si to určitě nenechte ujít. A můžeme přitom hovořit neoficiálně, mimo jednání, to bude dobrá příležitost. Máme před sebou pořád našeho jednání v němž jsme učinili jednu změnu. Bod číslo 14, eh, nařízení o F-plynech, se bude probírat až zítra. Ne dnes, ale až zítra. A kromě toho bych rád eh, oznámil jazykový režim. Máme všechno kromě estonštiny, lotyštiny a rumunštiny. máme polovinu období a v tomto smyslu tedy dochází ke změně složení výboru. Máme nového člena, jednoho z mnoha nových členů, je to paní Sofia eh, Mečej Kukovič, bývalá ministrině zdravotnictví Slovinska, která se tady nahoře zdržovala již během slovinského předsednictví, takže srdečně vítejte u nás v výboru a blahopřejeme vám ke zvolení. A tomto velkém výboru máme také sekci pro veřejné zdraví. Pan Líze, paní Grostet budou nepochybně rádi, když s vámi budete spolupracovat. Eh, určitě budou potřebovat vaši pomoc. Kromě toho, pan Toin Mandas eh, přijde také k nám místy, místo paní Valán. To je změna v náhradnicích a Crystal Schaldemosel nahradí Rosario Crochetu. Kromě toho máme další změnu. Eh, Beronger Bazar ze sekretariátu v rámci rotace změnila místo a v novém roce tedy bude pracovat v jiné sekci, proto bych jí rád v tuto chvíli poděkoval, protože velmi aktivně e, pomáhala při zasedání našeho výboru, velmi se angažovala, takže velmi děkujeme za spolupráci. Francouzská televize chce v půl páté natáčet tady v sále, až budeme ho- e, hovořit o geneticky modifikovaných potravinách. Nemáte nic proti tomu? Pokud ne, tak mohou v půl páté vejít novináři z francouzské televize. Zítra odpoledne se bude konat workshop, je to poslední pracovní týden, nicméně zítra je ještě běžný pracovní den a mezi 15. a 17. hodinou budeme mít workshop na téma dárcovství tkání a buněk. Bylo by velmi dobré, kdyby někteří z nás se tohoto workshopu eh, zúčastnili. Eh, tento workshop eh, organizuje Marina Janakudakis a koná se to tady v 15 15 hodin. Je to první zasedání po summitu v Darbenu. Měli jsme tam zastoupeny velkou, eh, s velkou delegaci. Evropská unie sehrála při vyjednávání velmi důležitou roli. Byli jsme v centru zájmu, v centru jednání a kromě toho se Evropské unii podařilo eh, z, z, z, eh, vytvořit koalici 120 zemí. Výsledky samozřejmě můžeme vidět pozitivně i ne- negativně, nestačí to, máme před sebou ještě mnoho práce, to je nepochybné, ale ten proces se nezhroutil, to je také důležitá věc. Ten proces krátka pokračuje. Na lednovém zasedání ve Štrasburku eh, chceme zorganizovat eh, rozpravu s paní komisařkou Hedegardovou a možná, že k tomu přijmeme usnesení. O tom by tedy měli rozhodnout zítra ráno koordinátoři. Existují totiž ještě určité otázky, které je potřeba probrat, dodatečně dopracovat. Týká se to jak eh, realizace kyotského protokolu v evropských zemích, to musíme rozhodnout do května, a máme tu ještě ten uh, horký vzduch, který není vyřešen. My jsme tedy vyřešili uh, otázku CCS tak, že se to dostane do mechanismu uh, rozvoje. Můžeme se také zamýšlet nad tím, co to znamená pro nástroj jako takový, pro nástroj CDM. A kromě toho, vznikl spor o leteckou a námořní dopravu, o, ty, o ta paliva v nádržích a o obchodování s povolenkami v oblasti letecké dopravy. Rád bych upozornil na to, že Evropský soudní dvůr právě zítra, to znamená, ne, omlouvám se, ve středu ráno přijme rozhodnutí o žalobě eh, amerických leteckých společností proti ETS. Já si myslím, že velkou rozpravu na toto téma bychom měli vést v lednu. A tím se dostávám k bodu číslo 3 našeho dnešního programu schválení zápisu ze schůzí 17. října, 26. října, 7. listopadu a 21. 22. listopadu. Pokud k tomu nemáte žádné poznámky, tak budu považovat tento program za schválený. A tím se dostáváme k prvnímu e, skutečnému bodu našeho dnešního programu. Mám velkou radost, že mohu přivítat paní komisař pro, komisařku pro námořní záležitosti a rybolov, paní Mariu da, Damanaky. Eh, vítejte mezi námi ve výboru, nejste tu poprvé. Výbor si přál, abychom s vámi vedli rozpravu, která se bude týkat reformy společné politiky rybolovu. V německých médiích se eh, o víkendu objevovaly zprávy o Radě pro rybolov, která se shodla na rybolovných právech pro rok 2012. Nicméně ta reforma rybolovné politiky je mnohem širší, jde mnohem dál a tento výbor má samozřejmě velký zájem na tom, eh, aby pokračovala kvůli biologické rozmanitosti, ochraně moří, ochraně druhů. To znamená, že je to mnoho styčných bodů mezi námi a, naším, mezi námi a vaším rezortem. Je to skutečně mnoho úkolů, které máme před sebou a které chceme splnit v rámci eh, reformy eh, politiky rybolovu. Takže vítejte, paní komisařko, já vám předám slovo, abyste mohla předvést tou prezentaci a následně budeme mít možnost eh, krátce diskutovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Pan předseda se již zmiňoval o tom, že jsme na radě během minulého týdne jednali o příležitostech rybolovu v nadcházejících letech a podařilo se nám dosáhnout kompromisu po dvou dnech jednání, také po nočním vyjednávání a abych byla naprosto upřímná, jediným důvodem, proč jsem spokojená s tímto kompromisem, je to, že doufáme, že členské státy projeví větší ochotu žít s naším návrhem a přistoupit k radikální reformě aby jich byla naprosto otevřená. Domnívám se, že vám nemusím uvádět příliš mnoho čísel, abych vás eh, přesvědčila o tom, že je situace v nepořádku. Jak pan předseda řekl, Již jsem se tu několikrát zúčastnila a chtěla bych zopakovat, že je třeba uskutečnit radikální změnu, prostě proto, že si již eh, nemůžeme dovolit, aby situace pokračovala. Pokud by měla takto pokračovat i za deset let, eh, tak eh, by jenom 136 rybích populací bylo zdravých a naše děti by již vůbec nemohly konzumovat rybí maso. Musíme to pochopit. Došlo k nadměrnému eh, výlovu eh, v evropských rybolovných vodách eh, mnohem více, než jaký je stav nadměrného výlovu v jiných vodách. Proto o tom musíme přemýšlet. Ale co je nové a co bych tedy ráda zdůraznila? je skutečnost, že od našeho setkání v loňském roce, pane předsedo, přece jenom je eh, na horizontu skutečná novinka, nová skutečnost a to je ekonomická krize. Tedy nyní nejde jenom o eh, to, že je moře nemocné, ale nemocná je i naše ekonomika. A eh, bude o to složitější uskutečnit radikální reformu. Všechno se tedy zkomplikovalo. Neč bych se ráda zaměřila v dnešní prezentaci, jsou právě ty eh, složité otázky, které nás očekávají. Chtěla bych se zejména zaměřit na to, jakým způsobem ovlivňují ceny, naše návrhy na reformu a jakým nebezpečím čelíme Eh, vzhledem k nové situaci a k novým údajům. Dovolte, abych se vrátila k mému návrhu. Ráda bych řekla, že navzdory všem problémům je náš návrh opravdu radikální a přáli bychom si, aby takový zůstal, protože eh, potřebujeme opravdu usilovat o reformu a já to mohu podpořit argumenty, abych vás přesvědčila o tom, že náš návrh opravdu stojí o to úsilí. V prvé řadě, eh, pokud bude samozřejmě tento návrh přijat, eh, budeme mít ekologický přístup k rybolovu a za druhé pomůžeme odvětví rybolovu eh, postupovat takzvaným zeleným způsobem. Dovolte, abych tedy ještě jednou vysvětlila tuto myšlenku přístupu eh, z pozice ekosystému. Za prvé chceme dosáhnout maximálních udržitelných výtěžků do roku 2015. To je opravdu eh, velice ambiciozní cíl. Ráda bych připomněla, že po jednání v Nagoji. Eh, cílem biodiverzity je dosáhnout maximálního výtěžku do roku 2015, kdekoliv to bude možné, tedy Máme ještě ambicioznější cíl, abychom dosáhli maximální udržitelnosti do roku 2015 a tečka. A za druhé budeme se snažit eh, snižovat eh, vedlejší výlovek. Eh, to je také velice důležitý nástroj. A budeme se snažit vytvářet oblasti ochrany rybolovu, uzavřené oblasti a zakotvit to v legislativě, protože co e, budeme e, dělat? Budeme se snažit začlenit novou ekologickou legislativu do tohoto nového nařízení. E, takže již nebude e, zapotřebí e, probírat se různými legislativními nástroji. Mohu tedy říci, že se e, blížíme k tomu přístupu z pozice ekosystému. Není to ještě kompletní přístup z pozice ekosystému, ale vytváříme pro něj dobrý základ. Druhý argument, o kterém jsem se již zmiňovala, je to, že se snažíme přesněji a konkrétněji přesvědčovat sektor rybolovu, aby usilovali o e, zelený přístup. To jde ruku v ruce s naším návrhem, který se týká financování. Přijali jsme tedy nový e, návrh, že e, vytvoříme nový rybolovný a námořní fond a Podařilo se nám eh, zajistit eh, větší částku pro tento fond, téměř 6,5 eh, miliard eur vyčlenili pro příští období a chceme lépe využít těchto prostředků v souladu s pot potřebou ozelenit naši politiku. V prvé řadě bychom chtěli Eh, abychom nevykládali peníze na stavbu stále větších lodí. Chtěli bychom poskytovat eh, pobídky pro zelenou politiku, která bude mít menší eh, dopad na toto odvětví, to znamená lepší rybolovné náčiní, podpora politik politiky eh, rybolovu v menším měřítku. Eh, znamená to eh, nevyužívat vlečitných plavidel a také eh, se budeme snažit diverzifikovat eh, zdroje příjmu v sektoru rybolovu. To znamená, že rybářům eh, chceme poskytnout druhý pilíř, to znamená, pokud budou uzavřeny určité rybolovné oblasti, potom našim rybolovním podnikům poskytneme určité pobídky, výrobky v souvislosti s rybolovem na moři, se zpracováváním, dáme jim eh, eh, mechanismy pro ukládání, eh, programy pro rybolovnou turistiku. Budeme se tedy snažit financovat tento různý přístup, aby získali příjmy, aby přežili to přechodné období a dosáhli eh, maximální udržitel, no, maximálně udržitelný výnos. A budeme přesvědčovat eh, rybáře, že máme-li dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, pokud se nám to podaří, bude to pro ně znamenat větší příjmy. A to se již eh, stalo, jak pan předseda hovořil o tom, že eh, poskytneme rybářům více rybolovných práv a to je velice dobrá zpráva, v některých případech eh, velice důležité a cenné populace se již podařilo eh, takto zachránit, takže můžeme eh, poskytnout eh, více příjmů našim rybářům. Je to případ Tresky na západě Skotska, kdy se nám podařilo rybolovná práva zvýšit o 200%, ale naproti tomu rybáři budou muset používat více selektivního rybolovného náčiní. Eh, populace tresky v Baltském eh, eh, moři se také dobře rozvíjí. Máme tady několik posledních zpráv a chceme všechny přesvědčit o tom. Máme-li tedy sledovat tuto reformu, tak za dva, tři roky budeme mít zajištěné lepší příjmy pro naše rybolovné podniky a rybářům můžeme takto poskytnout finanční podporu, aby mohli přežít. Takový je tedy náš přístup. Dovolte, abych závěrem zdůraznila hlavní otázky, v níž potřebujeme vaši podporu. Opravdu ji potřebujeme. Já jsem se již o tom zmiňovala, protože se domnívám, že eh, krize může ohrozit realizaci naší reformy. Budeme potřebovat vaši eh, podporu, protože mám již určitý pocit, že eh, některé členské státy a i někteří poslanci tohoto parlamentu, eh, když se skončí diskuse na plenárném zasedání, že ne budou mít stejný přístup, jaký bychom si přáli. Jsou to tedy eh, eh, velice citlivé cíle. Maximální udržitelný výnos do roku 2015 a to je nesmírně důležité. Chtěli bychom mít tento maximálně udržitelný eh, výnos a třeba někdy později, nebo to bude úsilí o maximální udržitelnost, kdekoliv je to možné ale členské státy by vždy e, e, namítaly, že to není možné. My tedy potřebujeme časový horizont, abychom mohli dosáhnout maximálně udržitelného výnosu. To je naše zásadní pozice. Dále potřebujeme časový e, harmonogram, abychom zastavili míru výmětu. A Eh, jsou možná dobrovolná opatření, když eh, rybáři budou chtět s námi spolupracovat. Ano, to je velice důležité, ale my jsme o to usilovali po mnoho let a dost dobře to nefungovalo. My potřebujeme postupný přístup s jasným časovým plánem a eh, cílem má být snížení výmětu. To je také nesmírně důležitý stojí a kdy potřebujeme také vaši podporu. A rovněž potřebujeme vaši podporu, eh, abychom mohli uskutečnit eh, změnu, protože to bude eh, obrovský obrat. Bude to nová koncepce našich nástrojů financování. Musí není možné, abychom vynakládali prostředky daňových poplatníků pro eh, stavbu stále eh, nových a velkých eh, plavidel, strojů a zařízení a agresivních zařízení jako vlečných člunů. Musíme se zaměřit na rybolov v malém rozsahu, který má malý dopad na životní prostředí, na selektivní praxi. V této otázce budeme také také potřebovat vaši podporu. A ještě poslední otázka, ráda bych zdůraznila že je zapotřebí, abychom sledovali myšlenku eh, podporu eh, pobřežních společenství. Je třeba, abych eh, místní ekonomika na pobřeží byla schopna přežít. Je třeba podpořit i životní prostředí tam. Setkáváme se s kritikou když se například snažíme zlepšit a uskutečňovat eh, nástroje programu eh, Natura 2000, nebo když se snažíme uzavřít některé eh, rybolovné oblasti, jsou to ekologická opatření, takže zástupci rybolovných podniků říkají, že to nemá s ním nic společného. My musíme ale využívat i těchto nástrojů a vyhledávat takovéto případy. E, například e, chceme podpořit akvakulturu, ale udržitelnou akvakulturu. A máme zde také ekologická pravidla, například e, pro eh, eh, vnitrozemské oblasti, kdy poskytneme opravdu štědré prostředky, aby se podařilo dosáhnout cílů, které jsou definovány v programu Natura 2000, vytváření evropských rybníků. To je také velice důležité pro dosažení eh, udržitelné akvakultury v těchto oblastech. Pane předsedo, doufám, že se mi podařilo vysvětlit, že v tomto ohledu opravdu potřebujeme vaši podporu. Děkujeme, paní komisařko Damanaky. Děkujeme vám za prezentaci této velmi důležité reformy. Evropská unie a členské státy byly v Nagoje. Tam došlo k úspěšnému ukončení konference OSN. Konference, v te, eh, tedy Evropská unie se v této souvislosti zavázala, že bude podporovat biologickou rozmanitost a že se bude především snažit a chránit biologickou rozmanitost v rámci moří. Eh, tím, že bude vytvářet ochranné oblasti, ale také další eh, opatření. Já si myslím, že je to skutečně důležité, aby každý členský stát Evropské unie a Evropská unie jako celek plnili mm, opatření, ke kterým se zavázali. Eh, určitě eh, se k tomu vyjádří někteří kolegové. Přistoupíme tedy k řečníkům, kteří se přihlásili o slovo. Nejprve bych rád předal slovo paní Francoise Krostet. Takže dobrý den, paní Krostet, máte slovo. Každý z vás bude mít dvě minuty, protože jinak to nezvládneme. Máme skutečně mnoho eh, řečníků na seznamu. Merci beaucoup. Děkuji paní komisařko, že jste se mezi nás dostavila a chtěli bychom si vyměnit názory na velmi citlivou otázku týkající se rybolovu a týká se to všech zemí, která mají pobřeží a námořní prostory. Vy jste nám vysvětlila, jaký, jakým postupem půjdeme, ekosystémy, eh, jiným nasměrováním politiky a pokud jde o politiku, která může být eh, transferována, tak si pokládám otázku, zdali to bude mít dopady na množství vylovených eh, ryb a vzhledem k tomu, že budeme mít systém určitých kvót, eh, bude se to týkat především velkých rybolovných podniků a ty budou odkupovat ty drobnější rybáře. Ale nakonec jste nám vysvětlila, že chcete posílit právě tyto drobné rybáře a souhlasím s vámi, protože tito rybáři hrají velkou ekonomickou a sociální roli v našich malých přístavech a je třeba si to zachovat. S tím souhlasím. Pokud jde o udržitelný výnos, to je samozřejmě reálný cíl, ale myslím si, že je třeba se na to podívat eh, podle jednotlivých případů a pak eh, samozřejmě musí všichni sledovat doporučení z konference Nagoya. A další cíl je velice dobrý, týká se výmětů, ale plavidla a ti drobní rybáři především, myslíte si, že jsou dostatečně vybaveni a vědí, co nemají eh, vyhazovat eh, ze svých úlovků? A chtěla jsem vás upozornit na tuto otázku. Děkuji, to je velmi dobrá otázka. Děkuji, pan Arsenis. Velmi děkuji, pane předsedo. Eh, vítejte, paní komisařko. Zjistili jsme, že tady nemáme před sebou radikální reformu. Eh, pravděpodobně dojdou ryby v mořích, což bude, sam, což bude velmi špatné pro životní prostředí a také pro pobřežní eh, společenství a pro nás, pro všechny. Já jsem jak jistě víte, eh, zároveň členem výboru pro rybolov a jedna ze základních myšlenek, kterou bychom k tomu rádi dodali, je to, že tady máme mít rezervy ryb. To znamená, eh, že tu mají být eh, oblasti uzavřené pro rybolov, kde není možno ryby lovit a rybáři mm, využívají těchto oblastí a loví kolem. A samozřejmě e, je to pro ně potom jednodušší. To znamená, že to je myšlenka, kterou by bylo možno dále probrat. A chápat ji jako závazek, protože vy to víceméně máte ve svém návrhu. Víceméně je to tam obsaženo, nicméně jako dobrovolný zá, zá, e, návrh. A my bychom e, chtěli, aby to mělo závazný charakter. Rád bych od vás slyšel určitou zpětnou vazbu. Jaká je pozice komise, eh, nebo jaká by byla pozice komise, pokud by parlament přišel s takovýmto návrhem? Děkuji. Eh, nyní Chris Davis, který má nepochybně rád eh, fish and chips. Děkuji, pane předsedo. Já tady bych chtěl jíst ryby i nadále. Těch hranolek se rád mohou vzdát. My jsme tedy měli velmi těžká jednání v radě a opět se ukázal cynismus, pokud jde o postoj členských států k určité reformě, která by byla udržitelná. Určitě bude velmi obtížné, abychom překonali krátkodobé uvažování, které mají některé členské státy. Já si myslím, že v tomto výboru eh, to problém není a velmi vítám to, co řekla Françoise Grostet. Eh, velmi si Eh, cením její podpory jako francouzské zástupkyně. Mám na srdci dvě otázky. Eh, maximální udržitelný výnos do roku 2015, to je nepochybně dobrý cíl, ale já bych šel ještě dál. Já bych eh, se snažil obnovit populace ryb v mořích, ne mm, pouze zastavit nadměrný rybolov. Já bych eh, se tedy chtěl dostat ještě za ten maximální udržitelný výnos a to, co možná nejrychleji. Eh, vy jste eh, v nařízení tento pojem nepoužila a proto se tedy ptám, proč se nepoužili větší ambice. A problém překonání maximálního udržitelného výnosu by měl být součástí dlouhodobých plánů. Vy jste někde na jiném místě řekla, že komise nebude schopna mít dlouhodobé plány pro všechny oblasti rybolovu do roku, nebo přes roku 2018. Eh, já si myslím, že byste měli eh, v každém případě používat princip předběžné opatrnosti. Ptám se tedy, jak to bude vypadat eh, s maximálním udržitelným výnosem v roce 2015, pokud tady nebudeme mít dlouhodobý plán zprávy moří. A další věc. Eh, váš neoficiální dokument říká, že poté, co vyprší eh, lhůta, tak eh, rybolovná práva se vrátí členským státům. Jak to tady bude z Dány, z Brity, z Švédy, protože všichni tady rybolovná práva mají a oni by se k, k ním tady chtěli vrátit. Jak to celé zařídíte? Jak zároveň zajistíte, že rybolovné společnosti, která mají tato práva, se budou eh, starat o moře. Jak eh, to tedy členské státy zařídí, tak aby byly chráněny rybí populace v daných oblastech? Dobře, a nyní další kolega. Eu também queria saudar a senhora comissária pela sua disponibilidade para estar aqui. Děkuji, i já bych chtěl přivítat paní komisařku a chtěl bych ji poděkovat za to, že se účastní ráně našeho výboru. Mám otázku k rybolovu. Je plánováno v příštím finančním výhledu, že bude eh, sladění s politikou soudržnosti, protože investice v této oblasti jsou nesmírně důležité, abychom zde měli těsnější propojení. Rád bych věděl, zda dojde k takovémuto propojení mezi Evropským fondem pro námořní a rybářskou politiku a mezi Evropským fondem soudržnosti, protože to není jenom důležité pro tuto činnost, která nám umožní dosáhnout cílu strategie 2020, ale je to velice důležité také pro e, zajištění zaměstnanosti, pro e, sociální soudržnost. A ještě jednu připomínku k těm malým e, podnikům, jak jaká nová opatření budou v novém finančním výhledu. Můžete k tomu uvést konkrétní čísla a potom mám ještě druhou otázku. Kdy jde o prodloužení, které parlament navrhl. Je to e, dohoda e, mezi Evropskou unii a Marokem o prodloužení rybolovu. Podle mého názoru je to špatná dohoda. Co hodláte učinit? Jste ochotni očkodnit ta plavidla, která již utrpěla větší škody e, v této oblasti? Jaké návrhy na řešení jste připravili, aby bylo mohle, možné řešit tuto situaci? Děkuji, Bill Newton Dunn. Pane komisaři, před několika eh, <clears throat> lety jsem strávil eh, na rybářské lodi týden na širém moři a e, který výmět, jako třeba hvězdice, rybáři prostě musí e, vyhodit zpátky do vody, protože to není poživatelné, ale důležitější otázkou je, e, jaká opatření k prosazování navrhujete, aby respektovaly členské státy. Snad se vám podaří prosadit ten eh, plán. A jakou jistotu budou mít členské státy, eh, jaká bude jistota, že budou eh, respektovat tyto návrhy, je tedy možné, že jim rybolovná práva odejmete, nebo jak může rada postupovat. Děkuji, Edith Estrela. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla velice poděkovat paní komisařce. Děkuji za to, že se snažíte eh, dát cíle životního prostředí eh, do souladu s legitimními zájmy rybářů. A proto bych vám chtěla položit otázku, nebo prozbu. Můžete eh, prosím ještě jednou zopakovat, co chápete pod pojmem udržitelná akvakultura, abychom měli ryby, které budou pocházet z udržitelné akvakultury. K tomu je zapotřebí mít alespoň tři eh, rybáře, aby z toho mohli žít. Je třeba zajistit také eh, ekologickou, ekonomickou udržitelnost. A ještě jednu připomínku k těm malým eh, rybářům. Eh, hovoříte o podporách, ale mám otázku to už se nebude eh, poskytovat žádná finanční podpora pro modernizaci plavidel. Budou se potom tedy vyřazovat, protože rybáři potřebují podporu a bez prostředků Evropské unie budou v složité situaci vůči eh, velkým producentům. Děkuji, Linda Mekan. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste k nám dnes přišla. Já si myslím, že obtížné je to, že každý říká, že chce reformovat politiku rybolovu, každý chce e, udržitelnou politiku, ale když se dostaneme do detailu, tak lidé proto nebudou hlasovat. To znamená, že bych se vás ráda zeptala, jak udržitelná byla Rada pro rybolov v minulý týden, protože mnoho ministrů řeklo, že tady chce udržitelný plán rybolovu, ale jak to vypadalo e, konkrétně v Bruselu minulý týden při rozhodování? Vy tu máte souhrn řadu dobrých plánů, které se týkají toho, že budeme zavádět určité radikální změny, ale je tu mnoho lobbystů, kteří říkají, že bychom mohli určité věci dělat trochu jinak a přesto by, bylo, přesto by to bylo eh, udržitelné. To znamená, že se ptám, jestli je komise otevřená eh, alternativním cestám, které by vedly ke stejnému eh, cíli. Týká se to celé řady různých otázek. Máme tu tedy alternativní plán, který je také udržitelný. Proto bych se vás ráda zeptala, jak se na tyto alternativní plány díváte. Děkuji. A nyní e, někdo, kdo zastupuje Rakousko, v, rybářskou velmoc. Richard Zíbel, prosím. Děkuji za milé uvítání, ale i u nás jí ryby a samozřejmě, že i vnitrozemské země, kontinentální země mají zájem na tom, aby e, ryby v mořích byly. Paní komisařko, mám e, jednu otázku. Neustále se přeme o datovou základnu, o, ta data. Eh, hovoříme tady o roku 2015, eh, kdybychom tedy měli mít pro všechny populace ryb eh, maximální udržitelný výnos. Neměli bychom více diferencovat? A druhá otázka, prosazování. Pokud se podíváme například na Island, tak zjistíme, že Island provádí reformy velmi radikálně a tím pádem se mu podařilo dosáhnout této udržitelnosti. To znamená, že by bylo možné, abychom i v Evropské unii byli radikálnější a abychom kladli větší důraz na prosazování evropské legislativy, a abychom to nenechávali pouze na členských státech. Zajímalo by mě, jestli eh, toto řešení je eh, skutečně cestou, která, která nás povede k cíli. Já osobně bych o tom eh, pochyboval, protože my potřebujeme také ekonomickou udržitelnost a celá věc se samozřejmě velmi liší v závislosti na jednotlivých regionech. Musíme se snažit pokud možno podporovat technologii a zároveň dbát na ekonomickou udržitelnost rybolovu i drobného rybolovu. Podle mého názoru ty malé rybolovné e, lodě nebudou mít do budoucna šanci na přežití. Děkuji. Děkuji. A nyní Ase Westlund, prosím. Tack så mycket. Eh, först om fiskeavtalet. Pane předsedo, Nejprve pokud jde o dohodu o rybolovu s Marokem, já si myslím, že prodloužení této dohody bylo velmi příznivě přijato. Je to velice důležité pro budoucnost Evropské unie a doufám, že i komise bude respektovat eh, rozhodnutí Evropského parlamentu, pokud jde o západní Saharu. Je důležité, abychom eh, respektovali mezinárodní právo a zájmy také obyvatelstva západní Sahary. Pokud jde o společnou politiku pro rybolov, několik kolegů hovořilo o velmi významných otázkách důležitý je aspekt kontroly. Můžeme diskutovat o celé sérii záležitostí, vytyčit si krásné cíle, ale co je důležité, je to, abychom měli dobrou lokální strukturu, která umožní prověřovat a kontrolovat vše, co se děje na moři. A proto je třeba ještě upravit některé záležitosti v této oblasti a doufám, že budete pokračovat v tomto úsilí neustále kontroly, protože určitá pravidla jsou obtížná při jejich uvedení do chodu. Pokud jde o kvóty, je třeba, abychom byli velice přísní. Víme, že neexistuje všeobecné pravidlo. Někdy podniky kupují mnoho kvót, ale nezapomínejme na malé rybáře a pro ně musíme mít jiné úsudky a o tom je třeba hovořit. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo Káro Šliter. Dobrý den, vítejte. Já bych rád uh, zopakoval ty poznámky týkající se západní Sahary. A kromě toho ještě jednu věc. Vy jste zmínila přístup na základě ekosystému. Já si myslím, že to byla velmi důležitá poznámka. Nicméně, to podle mého názoru zároveň znamená, že byste měla více eh, klást větší důraz na chemické znečištění to znamená biocidy, které se dostávají eh, odpadními vodami do eh, mořského prostředí a tak dále. Já bych tedy očekávala, že, očekávala, že se to budete vědovat i tomu. A <clears throat> my se samozřejmě snažíme ochranu mořského prostředí, protože to napomáhá rybolovu a to je takový styčný bod s ekologií a bylo by velmi důležité, kdybychom se tomu věnovali společně. A kromě toho velmi vítám kritiku daní. Minulý týden jsme tedy uh, zvýšili daň v 79 rybolovných oblastech u rybích populací a víme, že eh, tedy Většina eh, rybích populací v Evropě je před, eh, obětí nadměrného rybolovu a že ty um, taky, ty maximální povolené výnosy uh, jsou skutečně maximální. Já si myslím, že uh, by bylo logičtější, kdyby celkový přípustný odlov byl přiřazen každému eh, evropskému občanovi. Mně, vám, všem ostatním, každému občanovi, protože je to společný zdroj a eh, profesionální rybáři by tedy měli platit všem, kteří mají tento zdroj k dispozici. A to bychom byli my všichni. Já si myslím, že to by bylo velmi logické. Eh, je to podobné jako u oxidu uhličitého. Byl by to stejně logický přístup u eh, rybolovu, u celkového přípustného odlovu. Eh, pokud jde o zákaz výmětu, tak s tím samozřejmě souhlasím. Já si myslím, že z doposud to nebylo příliš dobré a bylo by dobré, kdybychom to zvládali lépe. Pokud chcete mít účinný zákaz výmětu, tak musíte se věnovat i akvakultuři. Eh, <clears throat> musíte se věnovat eh, eh, různým rybolovným populacím. Měli bychom tedy přesně rozlišovat, pokud jde o zákaz výmětu. A prosím, já sice musím odejít, musím se jít starat o dítě, ale určitě to bude, někde, bude někdo, kdo mi tu odpověď vyřídí, takže na to prosím odpověďte. Děkuji. A poslední dva řečníci, a paní Rozbach. A ne, Rozbach, prosím. Vosecna. Um, Děkuji, pane předsedo. Mám jenom krátkou otázku. Máte nějaké poznatky nebo statistické údaje o tom, zda se obchoduje s rybolovnými plány právě stejným způsobem na severu Evropy jako na jihu Evropy? Děkuji. Děkuji posledním Eh, řečníkem je Jim Nicholson ze Severního Irska. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že paní komisařka má pravdu, když říká, že to jsou velice obtížné časy, když eh, eh, hovoříme v těchto těžkých ekonomických časech každý hovoří o výmětu, ale bylo by eh, mnohem lepší, eh, kdybychom to udělali v minulosti. Tady je velká dohoda mezi eh, rybáři a vědci celá léta než EU a komisaři před vámi s tím přišli. Já bych se chtěl zeptat, protože v té reformě potřebujeme eh, mnohem lepší vědecké důkazy. A eh, lidé v Severním Irsku prováděli takovéto vědecké důkazy a řekli mi, že eh, stále tu ještě žádný Eh, řádný eh, důkaz není a mezinárodní organizace je nerespektovaly. Já bych se chtěl zeptat, eh, budete potřebovat ještě více vědeckých poznatků, protože když máme věnovat této činnosti, tak if you were showing uh, that response. And, you know, <laughs> it is very easy to sit here in Brussels, and I have to say, Commissioner, uh, Tady v Bruselu se samozřejmě sedí velmi pohodlně a já musím říct, paní komisařko, a říkala jsem to vždycky, že si musíme uvědomit, proč evropští eh, rybáři v prvním nebo druhém zářijovém týdnu musí přijet do Bruselu, tak aby tedy jsme dospěli k takovému rozhodnutí, protože určitě existují i vhodnější okamžiky. Uh, Eh, to jsou samozřejmě eh, malé obce, ty na tom závisí, jsou tam velmi malé, malá společenství, malé obce, kde eh, neexistují alternativa. Děkuji, děkuji, Jime. A nyní prosíme paní komisařku, aby na to odpověděla. Já bych ráda přišla hned k odpovědím, abych nestrácela čas. Eh, nejprve ta převoditelná práva. Ráda bych vám k tomu poskytla určité informace, určitá vysvětlení. My se tedy v této souvislosti snažíme vytvořit systém, který bychom tedy předložili členským státům a eh, díky němu by měli možnost eh, převoditelných licencí za určitých podmínek které tedy budou platit pro všechny členské státy. To znamená, že členské státy zavedou tento systém a zároveň budou mít dostatečnou pružnost, aby ten systém realizovali specifickým způsobem v daném členském státě. Ale jsou tu určité principy, které tedy budou platit všude, které budou společné. Naší základní myšlenkou je přesně to, co jste řekl, eh, pane kolego Šlitere, pokud jsem tedy vyslovila vaše jméno správně. Eh, naše myšlenka spočívá v tom, že rybolov nebo ryby jsou veřejným statkem. Rybí populace představují veřejný zdroj, veřejný statek. To znamená, že daná země má možnost eh, majitelům plavidel poskytnout licence na určité oblasti a na určitá období a pokud uh, uživatel práva se nebude chovat řádným způsobem, nebude splňovat pravidla, můžeme, může mu být toto právo odňato a upřeno. My tedy uh, nedáváme vlastníkům eh, plavidel právo vlastnictví k těm rybám, protože ryby jsou veřejným statkem. Je to podobné jako v zemědělství nebo v jiných oblastech. Například v zemědělství my kultivujeme eh, různou sadbu, rostliny a eh, je to podobné. Je to veřejný statek, je to veřejný zdroj. To znamená, že my jim poskytneme právo používat tyto veřejné statky na určité období a pokud se budou chovat řádným způsobem, tak jim to právo bude prodlouženo. Pokud se nebudou chovat řádným způsobem, tak jim to právo opět upřeme. Naše základní myšlenka tedy spočívá v tom, že po určitém období neupřeme všechno, ale Eh, odejmeme jim ta práva pouze tehdy, pokud vlastník plavidla nebude dodržovat pravidla. To je tedy to eh, pravidlo dodržování eh, předpisů a pravidlo schody. Zároveň se snažíme zabránit tomu, aby práva byla koncentrována v jedných, v jedných rukou. Na to se ptala paní Grostet. Budeme se tedy snažit o to, abychom daným subjektům dali právo lovit ryby, ale zároveň eh, například učiníme výjimky v tom smyslu, že drobný rybolov bude eh, ze systému rybolovných práv eh, vyňat. Drobní rybáři tedy budou pojímáni jinak budou mít například pouze dvě nebo tři licence. To znamená, že určité záruky proti koncentraci tady jsou. Snažíme se chránit drobné rybáře. Jsou tu pojistky a záruky, které se snaží eh, o to, abychom tedy podporovali partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Já si myslím, že v určitém smyslu tady došlo k dezinterpretaci. Nejsou k dispozici ty nejlepší informace. Snažíme se předložit co možná nejlepší řešení. Samozřejmě, že to je velmi kontroverzní otázka. Pokud tedy E, budou předloženy nějaké jiné návrhy, tak se na ně samozřejmě podíváme a budeme se snažit problémy vyřešit co možná nejlepším způsobem. Pokud jde o zákaz výmětu, tak my potřebujeme časový plán. To znamená, že e, po konci výmětu e, majitelé plavidel budou muset vyložit všechno, všechno, co chytí na moři. Co se stane následně? My těm majitelům plavidel poskytneme velmi velkorysou pomoc pro eh, ukládání ryb takový mechanismus ukládání. A oni tady budou eh, moci skladovat všechno, co ulovili a to, co z toho prodají, bude zkrátko mm, prodáno. My ale nechceme prodávat mladé jedince, nechceme tedy vytvářet trh pro mladé jedince. Snažíme se o to, abychom rybářům poskytli příležitost schromáždit eh, tyto, eh, tyto malé jedince a použít je jako potravu, neprodávat je. Snažíme se tedy vytvořit podmínky, které by umožnily všechno skladovat a potom to následně využít, ale ne třeba eh, k prodeji. To znamená, že podporujeme i nové technologie, je tu neustálý a hm, poptávka po ryb, eh, rybích materiálech, eh, které jsou zpracovávány například ve farmaceutických společnostech. Snažíme se tedy předkládat alternativní řešení, ale základní myšlenka spočívá v tom, že bude zkrátka vyloženo všechno, co se uloví. A po určitém e, časovém e, okamžiku, tedy v rámci našeho časového plánu, nastane okamžik, kdy už rybáři budou muset vyložit všechno, co uleví. To je ta důležitá věc. Pokud jde o to prosazování, samozřejmě, že to funguje, ale máme tu určité právní problémy. My si uvědomujeme, že to není v naší kompetenci, že to spadá do působnosti členských států a právě proto poskytujeme členským státům příležitosti, aby o tom rozhodli sami na regionální bázi. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc. Ku příkladu všechny členské státy kolem středozemního moře se schromáždí, domluví se a pokud se domluví na tom, že hm, tady otevřou určité oblasti, tak potom komise bude povinna to uh, přijmout a řídit se tím. Tolik tedy e, odpověď na tu poznámku, která hovořila o tom, že všechny rybáři musí přijít sem do Bruselu a rozhodovat tady v Bruselu. Ne všechno se bude muset rozhodovat tady v Bruselu. Bude se to moci rozhodovat i na regionální úrovni a my jako komise budeme povinni e, řídit se těmito dohodami, pokud k nějakým dohodám dojde. Nicméně, pokud žádným dohodám nedojde, pokud tady nebude dohoda o tom, že budou vytvořeny určité e, oblasti, tak do toho budeme muset jako komise vstoupit. Snažíme se tedy vytvořit právní eh, situaci, která umožní vstup komise v okamžiku, kdy členské státy budou zdrženlivé a že, kdy tedy nevytvoří příslušné ochranné oblasti. Nyní maximální udržitelný výnos. My bychom byli velmi rádi, kdyby, kdybychom toho dosáhli a já s vámi souhlasím, že nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, jsou ty dlouhodobé manažerské plány, dlouhodobé plány zprávy. Já si myslím, že to je nesmírně důležité, protože my tady máme dlouhodobé plány, které se připravují a nemůžeme v tom pokročit, protože parlament, vaš, vaše instituce a rada se nejsou schopni domluvit mezi sebou. A je tady určitá konkurence, schopnost, eh, konkurence určitá mocenská hra. Kdo o čem rozhoduje? O tom se vedou sporu. A dokud se nedomluvíte, tak ty dlouhodobé plány budou připravovány, ale nebudou moci být schváleny. To znamená, že my členské státy eh, chceme přimět k tomu, aby e, tedy přijali dlouhodobé plány. Nestane se tak na letoš, nestalo se tak na letošní radě, protože na letošní radě jsme se rozhodli, že tady budeme takto postupovat určitých populací, že budeme postupovat podle dlouhodobých plánů, ale já si nemyslím, že bychom e, mohli u všech rybých e, rybích populací toho dosáhnout již v příštím roce. Prosím tedy neblokujte tu situaci, protože to je velmi nešťastné řešení a nepodaří se nám dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, pokud nebudeme mít dlouhodobé manažerské masterské plány. A nyní ten drobný rybolov. My samozřejmě budeme drobným rybářům pomáhat tím, že vytvoříme nový práh, eh, který se bude týkat financování. Drobní rybáři tedy budou eh, získávat 75 z naší finanční podpory eh, z celkové hodnoty projektu. Pro rybáře celkově to bude 50% a pro eh, drobné rybáře to bude 75%. To znamená, že to je velmi konkrétní opatření, které tady předkládáme. A kromě toho se budeme snažit vytvořit styčné plochy s politikou soudržnosti, Máme tady nové projekty, které se týkají dvou nebo tří generálních ředitelství a v každém případě jde o to, abychom to tedy propojili s eh, politikou soudržnosti, abychom tedy podporovali infrastrukturu a drobný rybolov. A nyní eh, peníze, které budeme dávat majitelům plavidel. Nám nejde o to, abychom jim dávali mm, peníze na nové vybavení. Samozřejmě, že se snažíme modernizovat plavidla, ale budeme to dělat tak, že vytváříme především eh, skladovací eh, zařízení na palubě selektivní eh, rybolovné zařízení. To jsou ty věci, které budeme podporovat. To znamená, že budeme zlepšovat jejich podmínky. My jim budeme pomáhat, ale nebudeme jim dávat eh, peníze na to, aby eh, aby budovali a kupovali stále nové motory. To by totiž bylo kontraproduktivní. A nyní ten problém kontroly. Ano, potřebujeme kontrolní nařízení a já si myslím, Myslím si, že určitý tyf už tady máme. Určité kontrolní nařízení. A tomto kontrolní nařízení říká, že eh, tady můžeme eh, přistoupit k určitým kompromisům, pokud jde o rybí populace. To je například příklad eh, ve Španělsku, kde tady to snižujeme. U makrel protože ve Španělsku došlo k nadměrnému rybolovu v oblasti makrel. Musíme zakročit a je to pro nás velmi důležitá otázka. Je to tedy nejsilnější zbraň proti nedodržování pravidel a bude to vázáno na podmínky. Naše financování je tedy podmíněno. To znamená, že pokud eh, daný subjekt nebude splňovat pravidla, nedostane peníze. Eh, jiný kolega se ptal na sběr dat. Pokud členský stát neposkytne data nebo nebude dostatečně spolupracovat na vědecké bázi, tak nedostane finanční prostředky. Totiž jediný způsob, jak se můžeme dostat dopředu, protože jinak eh, zkrátka neučiníme pokryk, pokrok a nedosáhneme žádných výsledků. Akvakultura. Určitě budeme podporovat udržitelnou akvakulturu. A jakým způsobem? Za prvé, budeme identifikovat nové oblasti, kde bude možno pěstovat eh, akvakulturu eh, na základě speciálních plánů. Kromě toho eh, si zachováme určité procento pro nováčky, tedy pro ty, kteří přijdou později a budou se chtít akvakultuře věnovat. A zároveň budeme dodržovat pravidla v, urč- v oblasti do udržitelnosti. Za třetí, Eh, budeme financovat eh, projekty v oblasti akvakultury. Nebudeme eh, podporovat to, že se ryby budou jíst, jako, jako konzumovat jako ryby potrava, ale budeme podporovat i alternativní projekty, řasy a další věci, které také mohou vést k vytvoření eh, lidské potravy. Nejde pouze o ryby. Akvakultura se týká i jiných produktů, nových produktů a my chceme podporovat i tyto oblasti, ne pouze ryby. Pokud jde o kvóty, o jich, sever a všechny tyto otázky. Musím říci, paní Rozbach, že tady jsou skutečně velké spory. Zkrátím to. V oblasti Středomoří nemáme kvóty, máme pouze kvóty pro uh, tuňáka běloploutvého, nemáme vědecky, vědecké po, poznatky, které by to prokazovaly. To znamená, že tady je určitá mezera v oblasti dat, kterou musíme uh, zaplnit. A to je tedy ta nejdůležitější věc. Pokud jde o tu dohodu s Marokem, já vím, že toto je velmi kontroverzní záležitost. Nebudu se k tomu vracet, protože na to bychom potřebovali mnoho času. Chci k tomu říci pouze to, že komise bude respektovat hlasování v parlamentu. Jsme zavázáni respektovat výsledek vašeho hlasování. Já už jsem předložila návrh dneska na Radě pro životní prostředí. On, eh, ta rada ho schválila, to znamená, že my tedy eh, ukončíme rybolov v této oblasti. Je to náš závazek učinit tak, protože parlament hlasoval v tomto smyslu a my musíme hlasování parlamentu respektovat. Nicméně bych ráda požádala o nový, eh, novou šanci, tak abychom dosáhli lepší dohody a ta nová dohoda bude znamenat dohodu ekologičtější a také dohodu, která bude e, e, udržitelnější a životoschopnější z hlediska ekonomického a také z hlediska mezinárodního práva. Ale já vím, že to téma je velmi složité. A doufám, že parlament, který hlasoval pro toto doporučení komise, velkou většinou podpoří i následný návrh. Nicméně musím na tomto místě přiznat, že musíme mít v této souvislosti na paměti, že v posledku eh, proto bude hlasovat Rada a parlament. Jak u, jaký, eh, nezávisle na tom, jaký bude názor komise, rozhodne Rada a parlament. Pokud parlament nebude chtít tu dohodu, tak ta dohoda prostě nebude. Děkuji. Yeah. Velice vám děkuji, paní komisařko Tamanaky, za to, že jste nás seznámila s hlavními pilíři nové rebolovné politiky. E, náš výbor vás podporuje, protože se snažíme dosáhnout svých cílů. Budeme se snažit přispět zpět k této legislativě a jsem velice přesvědčen o tom, že potřebujeme článek 50 eh, spolu s výborem pro rybolov, aby eh, podpořili ty myšlenky v rámci procesu spolurozhodování. Velice vám děkuji. Dalším bodem na pořadu jednání číslo pět eh, máme ženy a změna klimatu. Eh, je to stanovisku, Berbere de Bruyne eh, se nezúčastní, ale tak Takohasi se toho ujme, prosím. Pyysi minua toimimaan hänen sijaisenaan. Já nahrazuji Barber de Bruin, protože ona je na nemocenské a chtěla by, aby tato záležitost šla ku předu, aby náš výbor nemusel čekat, až se Barber vrátí a můžeme pokračovat v jednání. Pokud jde o toto téma ženy a změna klimatu, To je podobné tématu rozvíjící se země a změny klimatu. Ženy nebyly příliš přítomny mezi lidmi, které rozhodovaly na začátku o klimatických změnách. Velice často ovšem ženy potom eh, tvrdě prožívají na své kůži následky. Před deseti roky již bylo zjištěno, že klimatické změny se nejednají pouze environmentálních otázek, ale týká se to otázek rozvoje. A týká se to také e, genderových otázek. A bylo zjištěno, že dopady klimatických změn se pak mění podle sociálních tříd, pohlaví a ti nejchudší trpí nejvíce následky. 70 chudého obyvatelstva jsou právě ženy podle statistických údajů. Zjišťujeme, že například lidé, kteří přicházejí o život, 85% žen přichází o život při živelných pohromách a pak 75% lidí, kteří musí odejít z daného regionu, jsou právě ženy. A jestliže klimatické změny i vyprovokovávají různé konflikty, týká se to někdy pitné vody, a vznikají i konflikty a zase jsou obětmi ženy. Když dojde k nějaké katastrofě, tak i úmrtnost žen je vyšší. A kdyby veškeré vědecké práce zohledňovaly pohlaví a bylo to přerozděleno podle pohlaví, tak bychom mohli lépe identifikovat eh, tato rizika v oblasti zdraví a zavést eh, přizpůsobené preventivní opatření. Jinak řečeno je velice naléhavé, abychom co nejrychleji pochopili, jak také z klimatických změn se dějí eh, migrační pohyby. Nejedná se pouze o ženy, které jsou obětmi, ale jedná se také o další poznatky týkajících se žen. Velmi často tradiční poznatky tradiční eh, jednání, taktiky či techniky, eh, tak eh, jsou v rukách žen, které je předávají dalším pokolením a na to často zapomínáme. Pokud jde o perspektivy rovného zacházení mezi ženami a muži, tak je třeba to spojit s klimatickými změnami. A zpravodajka navrhuje určitá stanoviska. Já osobně bych to doplnila v něco velice důležitého. Je třeba, abychom zastavili klimatické změny. Musíme na všech úrovních eh, zohlednit eh, ženy jako takové. A když zavádíme různá opatření, je třeba, abychom dbali na statut ženy, aby se nezhoršoval. Děkuji. Děkuji, děkuji Hasi. Já myslím na uh, Durban a na celý ten uh, kontinent, jak je toto téma velice propojeno. Role ženy a změna klimatu. To je naše stanovisko eh, pro uh, výbor pro práva žen Evropského parlamentu. Jsou prosím nějaké připomínky? Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poblahopřála paní De Bruyne, eh, protože vypracovala velice dobré stanovisko. Mám jenom několik eh, málo eh, příspěvků, co bychom k tomu měli připojit. Týká se to opravdu nesmírně důležité úlohy žen v boji proti klimatickým změnám. A proto bych ráda zdůraznila nutnost dalšího rozvoje diplomacie eh, v oblasti eh, klimatických změn. Myslím, že jsme to byli svědky i v Durbanu a myslím, že mohu uvést některé příklady, jak se vytvářejí koncepce té eh, lehké síly, soft power, v měkké moci v oblasti eh, diplomacie eh, boje proti klimatickým změnám. Eh, předseda komise požádal Kony Hidegard, naši komisařku a ministr pro životní prostředí Jižní Afriky, aby hledali řešení během deseti minut jednali spolu a podařilo se jim dosáhnout kompromisu, sice ne za deset, ale za patnáct minut. Takže takovouto koncepci měkké síly můžeme Eh, zavést do diplomacie boje eh, proti klimatickým změnám. A chtěla bych zdůraznit také úlohu žen eh, při uplatňování opatření pro zmírnění jejich každodenního života, aby se vytvářely ekologicky příznivé produkty a Zdůrazňuji také přínos žen eh, při vytváření kapacit vzdělávání, jak při řízení podniků i řízení domácnosti a je třeba se obrátit na OSN, na členské státy, aby vytvářely eh, zásady eh, klimatické spravedlnosti. O tom se také diskutovalo v té rezoluci z Je to klimatická spravedlnost, protože eh, jinak eh, by to mohlo mít nedobré dopady na chudé země a jejich obyvatelstvo a zejména na ženy. A potom eh, je třeba posoudit, do jaké míry eh, politika v souvislosti s klimatickými změnami respektuje potřeby žen a usiluje eh, respektovat pohled z hlediska eh, pohlaví a realizuje udržitelnou politiku rozvoje. Děkuji za tyto připomínky. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil o slovo, takže lhůta k předložení pozměňovacích návrhů je zítra 20. prosince ve 12 hodin a to je velice důležité pro eh, rozhodování ve výboru pro práva žen. Nyní se dostáváme k bodu 6. Eh, bod 6 až 12 se týká udělení absolutoria. Eh, bod 6 se týká Evropské investiční banky EIB a navrhovatelem je Crescenzo Rivellini. A Eh, Elizabeth Recatini se toho ujme místo něho dnes. Eh, Děkuji, pane předsedo, budu stručná. Omlouvám se jménem pana Riveliniho, který bohužel se nemohl dnes dostavit a pověřil mě, abych eh, si zapsala vaše připomínky. uvedu několik eh, prvků týkající se tohoto stanoviska. Já nevím, jestli chcete, abychom to společně prošli. Obsahuje šest bodů a mm, hovoří se tam o několika mm, návrzích eh, pro EIB která by měla brát v potaz určitá kritéria. Bod 1. Potrhujeme to, že EIB by měla financovat projekty, které uspokojí environmentální zavazující aspekty, aby udržitelný růst byl zabezpečen. Bod 2. Vidíme, že EIB zvýšila své investice 19 miliard eur, to je je to vysoká částka poskytnutá v EU a týká se to investic na projekty ve prospěch e, klimatu, pokud jde energetickou efektivnost, e, energetické obnovitelné zdroje, doprava a podobně. Bod 3. Chceme, aby EIB nefinancovala projekty, které by, které by podporovaly e, zakázaná zakázané zóny nebo zakázané technologie. Bod čtyři. Skonstatovali jsme a jsme rádi, že EIB podporuje energetické obnovitelné zdroje a máme tam čísla investice 6 miliard eur se zvýšily 500 milionů R 2006 na 6 miliard eh, eur v roce 2010. Také vidíme v dalším bodě, že EIB zlepšila svoji interní komunikaci a máme větší počet expertů, kteří jsou pověřeni projekty v oblasti energetických obnovitelných zdrojů či energetické efektivnosti. Také chceme mít přísná opatření, pokud jde o výrobu energie na základě černého nebo hnědého uhlí, protože tato kritéria, eh, když nebudou plněna, tak EIB eh, e nebude podporovat eh, tyto výrobní prostředky, které mají vysoké emise CO2. To je součástí našeho stanoviska. Zastupuji svého kolegu Riveliniho a jsem vám k dispozici a velice ráda si zapíši veškeré poznámky. Děkujeme. Pan Sekulina požádal o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Moje politická skupina velmi vítá návrh stanoviska, které bylo předloženo. Eh, je to návrh pana Rivelínyho, nám připadá to stanovisko poměrně vyvážené. A jsou tu vyjmenovány některé velmi důležité body. Nám se tedy to stanovisko líbí. S uspokojením eh, konstatujeme, eh, že jsou tu stanoveny nebo popsány koeficienty financování EIB, které se týkají projektů v oblasti eh, energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, přizpůsobení se důsledkům klimatických změn. Kromě toho se nám velmi líbí ta myšlenka, že bychom eh, se měli zaměřit na eh, takzvané zakázané technologie, že bychom měli vytvořit jakýsi blacklist, eh, seznam zakázaných technologií. Mohli bychom uvést celou řadu příkladů nejrůznějších projektů, které byly zakázány, a nebo zkrátka nebyly schváleny. Neměli bychom se bát přístupu naming and shaming, to znamená pojmenuj a tím uh, zostuď. Určité projekty se prostě opakují zase znova v jednotlivých státech. Rádi bychom šli ještě dál a uh, vytvořili takzvaný šedivý seznam, grey list, protože některé projekty jsou na hraně. Například uh, elektrárny na fosilní paliva, ty nejsou na se, černém seznamu, ale Myslím si, že na šedivém seznamu by mít mohli, to znamená, že by s nimi bylo spojeno určité varování. Jsme si vědomi toho, že e, jsou prováděny analýzy EIA u takovýchto projektů, nicméně bychom měli e, se e, zaměřit i na strategická ekologická ohodnocení To bude důležité především tam, kde by národní pravidla mohla být eh, změkčena, tak aby, to hraniční projekty, aby tyto hraniční projekty byly přijaty. Vypadá to tak, že opice si přikryje oči, zacpe si uši a přikryje si pusu, tak aby se určité věci zkrátka mohly schválit. Kritéria jsou změkčena, snížena, tak aby určité projekty byly přijaty. Kromě toho bych rád do, doporučil, aby sem byl zapracován ještě jeden eh, sektor, který by mohl být velmi zajímavé, zajímavý pro určité eh, členské státy Evropské unie, především pro ty, kteří, které leží na hranici eh, Středozemního moře. Myslím si, že je to e, zpráva, management vodních zdrojů, je to mm, tedy věc, která je také důležitá, že bychom měli financovat více projektů v této oblasti. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Pan Žomrondy. Děkuji, paní Velice vám děkuji. Chtěl bych poděkovat panu Rivellinimu i paní Kartýny za vypracování návrhu a za jeho prezentaci zde. Já jsem se vlastně právě vrátil z výboru pro eh, kontrolu rozpočtu, kdy pan předseda předkládal novou zprávu. Já jsem měla příležitost mohu položit několik otázek. A musím obecně říci, že jsem opravdu velice spokojen s tím eh, vývojem Evropské investiční banky do životního prostředí. Počet eh, těch eh, projektů se téměř zdvojnásobil za tři leté období z 10 na 20 miliard. A to je velice dobré, protože se zaměřují zejména na otázky klimatu. Takže jedna z otázek, kterou jsem položil panu Meissnerovi a bohužel jsem musel přeběhnout z toho to výboru sem a on neměl čas, aby zodpověděl na všechny moje otázky. Eh, takže jsem se tedy zeptal, jestliže Evropská investiční banka je ochotna se zaměřovat stále více na účinnost zdrojů a to má obrovský hospodářský dopad a mít také přísnější pravidla v oblasti biodiverzity. A protože biodiverzita je jedním z největších oblastí, eh, které jsou problémové. Eh, a to se neobjevilo v té výroční zprávě a také jsem kritizoval, eh, protože i když je to jenom malá část projektů, EIB. Domnívám se, že bychom neměli investovat více peněz do kogeneračních zařízení, eh, do eh, uhelných elektráren. A i když je to 10 celkové částky, která se eh, na to vynakládá, domnívám se, že bychom měli apelovat na EIB, aby tyto projekty, tedy uhelné elektrárny, již nepodporovala. Děkuji vám. Děkuji. Hlásí se ještě někdo další o slovo? Mám dojem, že ne. Pan Karano, máte slovo. Pokud jde o EIB, máte slovo. First of all, thank you. Děkuji. Nejprve bych rád poděkoval panu Rivelinimu, eh, panu zpravodaji, za to, že sestavil toto stanovisko a děkuji také za otázky, které k nám byly směřovány. Vítáme veškerá doporučení a návrhy, které byly předloženy v rámci tohoto stanoviska a které byly směřovány směrem k nám. Jak již bylo řečeno, velmi se snažíme o to, abych, aby se naše banka stala eh, ekologickou bankou a abychom tady podporovali ekologické projekty. Pokud jde o ten černý nebo šedí, šedý seznam, o, kterým tu, o kterém tu byla řeč, tak eh, to je v Evropské investiční bance již běžná praxe. My se snažíme plně provádět standardy v rámci politik Evropské unie a to tedy eh, jak v rámci Evropské unie, tak také navenek. Eh, snažíme se tedy aplikovat stejná pravidla, pokud to jde i mimo Evropskou unii. Snažíme se totiž eh, zachránit biologickou rozmanitost a snažíme se tedy dodržovat program Natura 2000, nařízení v oblasti biologické rozmanitosti Týká se to i dalších projektů, i tady eh, se držíme doporučení a také eh, projektů v oblasti těžby uhlí. My jsme tedy radikálně snížili proj- objem projektů, které v této souvislosti financujeme. Nicméně bych rád připomněl dohodu z Kotonu, eh, pod, pod, Požádali jsme o to, abychom mohli částečně tyto projekty financovat. Rádi bychom tedy e, zohlednili veškeré ekologické aspekty, které se toho týkají, ale zároveň také aspekty, které se e, týkají daňových příjmů a závazků, které jdou v tom smyslu, že členské státy by tedy měly dodržet určité toky a že by tady měla být rovnováha v důsledku těch, eh, toho financování. Pokud jde o obnovitelné zdroje energie, tak tomu musím říci, že tento sektor velmi eh, posílil v rámci eh, naší struktury měli bychom se na to zaměřovat do té míry, že by to mělo dosáhnout, nebo že by to mělo představovat velkou část našeho financování, 75 Posilní paliva by měly být snížena na 10 Stane se tak pouze tehdy, pokud bude všechno řádně nastaveno, a to jak v rámci politik na úrovni Evropské unie, tak v rámci národního práva. Evropská unie má politiku, nebo která se na to zaměřuje a některé členské státy, například Německo, na fosilní paliva stále velmi spoléhají. Pokud investujeme do elektráren, které spalují ku příkladu uhlí, tak jsou tu velmi přísná pravidla, tak abychom se snažili dostat ekologickým standardům. Musí být použity například eh, nejlepší možné technologie a nebo musí být zaručeno, že eh, ty elektrárny jsou kompatibilní se systémem CCS. Díky tomu můžeme zaznamenat celkový pokles emisí CO2 emise CO2 v důsledku toho nerostou. A pokud jde o standardy, které aplikujeme, tak v této souvislosti bych rád zdůraznil, že my jsme určité eh, projekty vyřadili. 20 projektů v oblasti fosilních paliv jsme prostě vyřadili. 20 projektů banka obdržela a my jsme jim nepřiškli naše finanční, naši finanční podporu, protože to neodpovídalo našim politickým prioritám. v roce 2009 jsme po rozsáhlých veřejných konzultacích a konzultacích s parlamentem změnili naše priority a budeme i nadále otevřeni vašim návrhům, tak abychom měnili naše zaměření i nadále. Jak víte, jako Evropská banka jsme velmi zavázáni tomu, abychom aplikovali veškeré evropské politiky, tedy to, co schválí Rada a parlament. Velmi děkuji. Merci. Děkuji. Chce si vzít ještě zpravodaj slovo. Pokud jde o lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů, je to 20. prosince 2011 eh, 18 hodin. Eh, další eh, jednání je 24. ledna a a pokud jde o rozpočtovou kontrolu, tak to bude předloženo 29. února. Přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání týkající se bodu 7 absolutoria souhrného rozpočtu EU a e, Jutta Haug je naší e, navrhovatelkou. Máte slovo. Ja, Dank Ano, velice vám děkuji, paní předsedkyně. Eh, dostali jsme se opět k té měkké síle, ale máme tu i tvrdá fakta, takže Předložila jsem své návrhy k udělení absolutoria relativně záhy, aby všichni se seznámili s těmito texty a aby byly splněny podmínky pro včasné překlady. Já vím, že se kritizují lhůty k předkládání pozměňovacích návrhů. Tato lhůta je zítra v 18 hodin, ale na tom nemůžeme vůbec nic změnit. To prostě také k tomu patří, abychom Eh, protože musíme včas hlasovat o tom návrhu a ten příslušný výbor pro rozpočtovou kontrolu musí dostat naše stanovisko a Výbor pro rozpočtovou kontrolu v dopise eh, jeho předsedy a také zpravodajky za agentury ještě jednou jednoznačně vyjádřili, že naše stanovisko potřebují ještě před 22. únorem. A když se na to podíváte a přihlédnete k vánoční přestávce, tak nám nezbývá nic jiného, než abychom zítra odpoledne v 18 hodin předložili své pozměňovací návrhy. Nechci si rozhodně stěžovat, ale když se tak rozhlížím, tak si vůbec nedovedu představit, že mnohé kolegyně, mnozí kolegové vůbec mají zájem předložit nějaký pozměňovací návrh, protože když vidím, jak je obrovská účast na diskuzi, tak eh, asi nebude předloženo příliš mnoho pozměňovacích návrhů. No dobře. Když se tedy teď v zásadě podíváme na náš rozpočet a na rozpočet pro náš eh, výbor, životní prostředí, veřejné zdraví a eh, bezpečnost potravin. Potom vidíme, že za 0,76 eh, Evropa evropského rozpočtu prostředku celé unie máme tedy odpovědnost. Není to ani jedno procento. Já také vím, že řádná ekologická politika eh, má co dočinění jenom z části s financemi eh, politik hlediska životního prostředí, bez veřejného zdraví a bezpečnosti potravin souvisí s řádnými zákony a ty děláme. A e, já vím, že tu příliš mnoho kolegu není, ale někteří možná řeknou, že to půjde dále a že e, se chtějí zapojit do těch oblastí politiky, e, kterých lze využít k realizaci politiky životního prostředí. Jedním příkladem bylo vystoupení paní komisařky Damanaky, která hovořila o politice rybolovu. Pokud se do toho eh, nezapojíme jako výbor pro životní prostředí, a to se také týká oblasti reformy zemědělské politiky, potom to bude velké potom ztratíme velkou oblast, do které můžeme mluvit. Snažte se prosím do toho zapojovat, protože eh, když něco rozhodneme v příštím roce, pak to zůstane až do roku 2020 s celým finančním eh, rámcem. Jako výbor ŠUR sure já vím, že to příliš nesouhlasí s udělením absolutoria, ale chtěla bych vám promluvit do svědomí. S tím výborem ŠUR jsme ukázali trendy a cesty, jak si představujeme aby jednotlivé eh, politiky byly reformovány, aby se opravdu více zaměřovaly na udržitelnost, eh, ekologickou politiku, snižování emisí CO2 a tím pádem celkově pomáhali v boji proti změnám klimatu. A na tomto místě prostě musím říct si, postaruj, postarejte se o to ještě jednou, znovu a tečka. Zbytek si vlastně můžete přečíst v podstatě můžeme být spokojeni s mírou plnění rozpočtu v roce 2010, to, co spadalo do působnosti eh, generálního ředitelství eh, pro životní prostředí a pro eh, k změny klimatu a DG Sanko snažili se opravdu v rámci možností řádně plnit a když se podíváte Náš eh, jediný eh, čistě ekologický program, program LIFE, byl eh, realizován, naplňován opravdu velice dobře. Trochu odlišně od původních plánů. Víte, že to byly orientační přidělené prostředky u jednotlivých členských států a mohou být ty prostředky převedeny na jiné členské státy. Někteří, možná komise a potom i také administrativa v členských státech se může podívat na oblasti, kde by eh, mohli dosáhnout ještě určitého zlepšení. Velice odlišné, odlišně bylo vynaloženo těch prostředků, které jsme poskytli. A když hovoříme o tom, že poskytnuté peníze, které byly vyčleněny z rozpočtu a které byly vynaloženy, pokud eh, nejsou v souladu, potom eh, víme, že to může mít různé důvody. Například u nákaze zvířat to díky bohu mělo ten důvod, že neby došlo k tolika nákazám, nebylo třeba vynakládat tolik prostředků, eh, žádné eh, eh, vak- programy vakcinace, nebylo třeba nakupovat tolik vakcín, ale členské státy ty příspěvky, které eventuálně mohly potřebovat, stanovily na příliš vysoké úrovni. Na druhé straně tu potřebujeme tedy větší jasnost. A představte si, když DG Sanko potom hlásí DG Budget, DG Budget to potom schválí, protože řekne, že to bez tak nadsadí, ale když tu přeci jenom zbude tolik peněz, tak se opravdu musíme snažit eh, to definovat přesněji. To je v podstatě vše. Já v každém případě DG Sanko, DG Klima E, generálnímu ředitelství pro životní prostředí doporučuji udělit absolutorium. A pokud se podíváme e, na agentury, které spadají do naší kompetence, je to agentura pro životní prostředí e, v oni potom v Helsinkách eh, Evropská agentura pro léčiva a potom pro kontrolu eh, nemocí ve Stockholmu a eh, Evropská agentura pro bezpečnost potravin v Parmě. U těch prvních čtyřech jmenovaných agentur se k tomu, myslím, vůbec už nemusíme vracet, nemusíme se vracet k průběhu diskuze mohu doporučit eh, udělení absolutoria bez omezení. Jsme svědky toho, že agentura pro životní prostředí pracovala opravdu velice dobře a řádně vynakládala prostředky, jak jsme je navrhovali. Můžeme pouze říci, že agentura pro životní prostředí by se mohla ještě zlepšit eh, v oblasti komunikace, ale v roce 2011 to již vlastně učinila, takže e, za e, rok 2010 jim nemusíme doporučovat větší úsilí a myslím, že je to mnohem lepší, co se týče komunikace a vnímání na veřejnosti. To, co tato agentura dělá, s tím si myslím, nemusíme dělat už žádné starosti. A to tež můžeme říci i o té agentuře pro chemické látky, která v tomto roce, tedy ne ještě v roce 2010, to jsme měli ještě 33 milionů eur něco přes 33 milionů eur, které jsme museli poukázat z evropského rozpočtu, ale v letošním roce to nebylo vůbec nic. Agentura pro chemické látky se financovala eh, zcela z poplatků, ale je třeba také říci, poté co eh, se eh, práce této agentury ještě více či méně etablovala, tak agentura uspořádala celou řadu aktivit v oblasti komunikace, dny pro zájemce, semináře eh, vydala publikace, které měly oslovovat a lépe informovat veřejnost o tom, co agentura eh, vůbec dělala a také všem, kteří museli eh, nahlašovat své produkty. Potom takto získali možnost, aby mohli postupovat lépe, protože jim agentura nabízela příslušné semináře, takže to nebyl žádný problém. Agentura EMA, eh, která v roce 2009 nám trošku dělala starosti, se mnohem zlepšila. V roce 2010 účetní dvůr sice stále ještě není eh, spokojen se záležitostmi informačních technologií, ale to se nedá lámat přes koleno a nedá se to zlepšit ze dne na den. Vidíme, že platební modality a smlouvy v oblasti informačních technologií se podstatně zlepšily. Co se musí ale ještě značně zlepšit a my doufáme, že to vyplyne z příští studie, kterou jsme eh, zadali k vypracování ve výboru eh, pro rozpočet, eh, obsahuje tak některé odkazy, co je možné zlepšit. Musíme tedy vybavit agenturu EMA financemi, ale EMA opět pro služby, které pro ně dělají národní e, agentury, musí platit a nejsou to malé částky. Národní agentury z více než 50% jsou financovány EMO, tím pádem jsou financovány z evropského rozpočtu. Za to bylo zamýšleno, to nevím, ale během eh, procesu udělování absolutoria. Na tom nemůžeme nic změnit, musíme to mít jenom na paměti a ujasnit si, až eh, půjde o podmínky pladeb za služby pro národní agentury, pak si musíme uvědomit, oč jde. Čtvrtá agentura se sídlem ve Stockholmu. Na tomto místě mám jenom jednu připomínku. Sice nemohu říci, že si nemůžeme vůbec stěžovat, ale protože jedna ze zás zásad eh, stanovování rozpočtu je jeho eh, roční charakter, tak bychom samozřejmě chtěli eh, na začátku rozpočtového roku, aby agentura velice dobře odhadla, kolik peněz bude potřebovat z evropského rozpočtu, aby mohla splnit veškeré závazky v daném rozpočtovém roku. CDC i v roce 2010 měla příliš velký přebytek. Obvykle máme radost z přebytku, když nevznikají dluhy, ale na tomto místě právě v důsledku ročního charakteru sestavování rozpočtu to problém je. Souvisí to tedy s celkovým řízením rozpočtu v Evropské unii. Agentura se zlepšila a v roce 2010 došlo k zlepšení také takové míře, protože ECDC se přes, pozastavila přestěhování do nové budovy, protože bylo nutné ještě předem eh, vyřešit některé záležitosti. Jinak eh, s výjimkou toho, že tato agentura musí zlepšit eh, své postupy náboru, jinak tu nemáme žádné námitky a Mohli bychom říci, že to je obvykle v Evropské unii na sever všechno funguje velice dobře a jakmile se přesuneme na jich můžeme očekávat cirkus. Dobře, budu hovořit o agentuře EFSA se sídlem v Parmě. A, a, a, už jsme tady a už e, tu vzniká určitý střed. Nezávislé rozhodování EFSA je totiž neustále spochybňováno, kritizováno, já nevím, jak to chcete nazvat. A toto spochybňování, tato kritika se projevují i při udělování absolutoria za rok 2010. Musíme rozlišovat mezi nezávislostí vědecké, vědeckých výborů a tím, jak ty vědecké výbory získávají svoje posudky, obsah těchto posudků. A kromě toho se musíme zamyslet nad tím, jak to vypadá, když zaměstnanci agentury EFSA opustí agenturu a okamžitě začnou pracovat v nějaké farmaceutické firmě a nebo v nějaké jiné firmě. To znamená, že jsou dotčeny těmi oblastmi, které EFSA posuzuje. V Evropské unii existují tedy existuje nařízení o zaměstnancích institucí a tam jsou takovéto situace v podstatě upraveny. Agentury tedy musí aplikovat nařízení o zaměstnancích na svoji specifickou situaci. A v míře, v jaké je to možné, je následně prosazovat. V tuto chvíli jsme zažili případ, kdy jedna zaměstnankyně agentury EFSA odešla z agentury a šla do Sing- Singenty, do firmy Singenta, což je podnik, který pracuje s geneticky modifikovanými organismy a vyrábí je. A musím říci, že ta fáze cooling off, to znamená to chráněné období mezi odchodem z EFSI a nástupem do podniku, nebyla v tomto případě zaručena. Ona nyní v podstatě v té firmě Syngenta dělá to samé, co dělala dříve v agentuře v EFSA. O tomto případu se nyní vede spor. Musím k tomu dodat, že dnes je 19. prosince a celé se to objevilo 8. prosince. Od té doby se eh, vede čilá korespondence. Já v tuto chvíli nejsem schopná k tomu říci žádné definitivní stanovisko. Jediná věc, kterou mohu udělat, je toto mohu to předložit výboru pro kontrolu rozpočtu, mohu tedy předložit náš návrh, mohu předložit pozměňovací návrh. A v tomto pozměňovacím návrhu ještě jednou upozornil na, tom, na to, že e, tento případ, o kterém se rozhodlo 15. prosince, se tedy týká toho, že EFSA by konečně měla dodržovat pravidla, která vyplývají z nařízení o zaměstnancích. Konečně to tedy eh, agentura EFSA přijala. Nebylo to tak, že by to začalo 8. prosince a 15. Eh, by to bylo hotovo. 15. Eh, by to EFSA schválila. Ten proces byl samozřejmě o něco delší. Nicméně si myslím, že je to příliš dlouhé, pokud si uvědomíme, že bylo potřeba eh, dvou let na to, aby agentura začala plně dodržovat všechny věci, které vyplývají eh, z toho nařízení o zaměstnancích. My tady nemůžeme dělat nic jiného, než navrhovat, aby to nařízení o zaměstnancích bylo aplikováno. Můžeme tedy předložit pozměňovací návrh a po, můžeme pozvat Katrin Žeskén Amlen a zeptat se ještě jednou na tento konkrétní případ, na případ této konkrétní zaměstnankyně. Nic dalšího mě k tomu v tuto chvíli nenapadá. Merci, Madame Haug, pour... Děkuji, paní Haug, za vaši práci a stanovisko. A nyní hovořím za frakci Aldo Alde a našeho kolegu pana Jotov a vyjádřím osobní stanovisko, které je také jeho. Nejprve, pan Panajotos, vám děkuje za váš návrh, ale potrhuje několik bodů. Nejprve by vás rád požádal, až vytvoříte agendu s výborem pro kontrolu rozpočtu, tak je třeba, aby byl vytvořen další prostor pro debatu, protože výbor Envy musí mít dost času na vyhodnocení nejenom zprávy účetního dvoru začátkem únoru 2012, ale dalších zpráv a auditů, například generálního ředitelství auditu komise. Pokud jde o audit um, účetního dvoru a střetu zájmu, pan Panajotov eh, navrhuje a já rovněž abychom odložili udělení absolutoria do doby, než bude zpráva zakončena. Jinak pan eh, kolega navrhuje pozměňovací návrh, abychom měli lepší představu o finančním řízení agentury. Já bych eh, předložila pozměňovací návrh, pokud jde o Evropskou agenturu pro léčiva příprav, pro léčivé přípravky a Úřad pro bezpečnost potravin. Víte, že začátkem roku parlamentu již jsme žádali o odložení absolutoria a to na návrh výboru pro kontrolu rozpočtu. Jedná se o střed zájmu expertů, kteří vyhodnocují léčivé přípravky, a týká se to revolving door a výkonného ředitele, pokud jde o střety zájmu. V usnesení, které doprovázelo eh, uložení absolutoria 2009, tak parlament nakonec udělilo absolutorium z důvodu následujících. Nejprve tato agentura dodržovala svůj kodex chování a je třeba, aby doporučení vnitřního auditu byla dodržována. Agentura se eh, rozhodla, že bude velice transparentní, pokud jde o experty. Jestliže ovšem neprověřujeme plnění eh, prohlášení, tak eh, zůstávají pouze na úrovni prohlášení. Vzpomínáte si, že ve zprávě když se prověřovala prohlášení, tak to bylo pochybné. V posledním roce jsme přijali v parlamentu odklad absolutoria, protože bylo řečeno, že nedochází ke střetu expertů a má se to dít na úrovni států. Ale proč bychom nemohli my eh, také pro, neprověřovat eh, tyto střety eh, zájmu, protože já si myslím, že to není jasné. Já sama jsem si ověřila a, a skonstatovala dvě věci. Když se podívám na vzor na panel vybraných francouzských expertů a porovnala jsem jejich výroční prohlášení, eh, které byly eh, předloženy na Evropském úřadu pro bezpečnost potravin a u francouzských orgánů, tak jsem zjistila, že došlo k nesrovnalostem. V řadě případů eh, neexistuje vůbec žádné prohlášení, ze strany expertů a přitom eh, ve Francii to deklarováno bylo. Také jsem si vzala eh, vzorek několik eh, auditorů a Někteří z nich zapomněli, že mají těsné svazky s farmaceutickým průmyslem a přitom je řečeno, že než vstoupí do funkce, tak tyto svazky nebo spoje nemají existovat po dobu pěti let, nejméně pěti let. Dále jsme viděli, že bývalý ředitel, výkonný ředitel, eh, sám si vytvořil konzultační firmu eh, dva měsíce před svým odchodem z funkce. A také byl poradcem farmaceutických společností a uděloval povolení. Já jsem v určitou dobu to opravdu si vzala za své a myslím si, že vzhledem k těmto zkušenostem je třeba, aby opravdu článek 16 eh, statutu personálu byl dodržován. Tady jde o jasný příkaz a z toho důvodu souhlasím s panem Panajotos a žádám o odklad absolu- udělení absolutoria, než se prověří výsledky auditu účetního dvoru. Pokud jde o Evropský úřad pro bezpečnost potravin, již dva roky eh, existuje toto téma a zabýváme se jím a znovu se to objevilo 17. prosince. Bývalá koordinátorka týkající se GMO, tak v roce 2008 vstoupila do Sagenty. A řekli jsme, že je třeba posílit eh, statut personálu, který musí být jasně definován, než vstoupí člověk do funkce. Je třeba, aby byly dodržovány Eh, veškerá opatření týkající se střetu zájmu. Jestliže se někdo uchází o funkci, tak je třeba, aby i popis pracovní náplně byl velice dobře definován a veškeré analýzy byly podrobné. Nemáme zatím veškeré podrobnosti. Pokud jde o opakující se přípravy, případy, od roku 2010 eh, máme aspartam, máme GMO. Aspartam to je naprosto abnormální situace a proto podle článku 16 prohlášení o e, statutu funkcionářů, je státních e, zaměstnanců, je třeba, abychom měli veškerá opatření dodržována. Nedávno došlo k také k analýze pesticidů a pokud o toxikologii eh, je jasné, že EFSA určila, že 6 13 eh, případů vlastně jsou případy, kdy dochází k těsné provázanosti se soukromými firmami. Biotech, GMO, lidé spolupracovali s eh, určitými průmyslovými odvětvími a vyhodnocovaly se situace například IFSI. A pokud jde o environmentální vyhodnocení GMO, tak tomu se ještě vrátíme za chvíli. V roce 2006 Kemin Glenn Monsanto také říká, že se zúčastnil workshopu v Aténách a mělo to velké dopady na e, určitá vodítka. To je vše nenormální, protože několik z nás chce, aby byla debata na toto téma a připomínám vám, že 494 členů IFSI, kteří se zabývají potravinářskými výrobky, farmaceutickými výrobky, tak tato otázka již se probírá několik let práce IFSI je také kritizována Mezinárodní organizací zdraví a týkalo se to také spolupráce s tabákovým průmyslem. Proto je třeba, aby byl vytvořen harmonogram a řešily se tyto problémy. EFSA také se zabývá střety zájmů a jsou to opatření navržená OECD. A je třeba, aby EFSA jasně stanovila co obsahují tyto, tato přísná opatření střetu zájmu. Týká se to statutu personálu, e, týká se to také i informací e, ze stran soukromého průmyslu a Týká se to i prohlášení o střetu zájmu. Pokud neobdržíme odpovědi na tyto otázky, tak chceme, aby udělení absolutoria bylo odleženo. Omlouvám se, že jsem byla zdlouhavá, ale je to velice významné téma a předávám nyní slovo našemu kolegovi panu Žerbondi. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat za váš příspěvek Rád bych podpořil Jutu Hauk, když říká, že je tady přítomno příliš málo kolegů, když hovoříme o udělování absolutoria. Vzpomeňme si, že Al Capone byl ve vězení, když zkoumali jeho účetní knihy a zjistili, že účetnictví nebylo v pořádku a to byl jediný způsob, jak ho tedy do vězení dostat. Já se domnívám, že my se v našem výboru příliš zabýváme životním prostředím a v této souvislosti mám jednu otázku. Já plně souhlasím s návrhem zprávy paní Juty Hauk a Nemyslím si, že bychom to měli jakkoliv měnit, ale má otázka se týká ostatních oblastí politik EU. Omezujeme se pouze na oblasti životního prostředí, anebo můžeme také se vyjadřovat ke společné zemědělské a rybolovné politice jako výbor NV. Říkám to proto, jakožto člen e, výboru pro rozpočtovou kontrolu jsem e, se díval na celou řadu zpráv Evropského účetního dvora dvora a ty se vyjadřují nesmírně kriticky, zejména k těm eh, ekologickým prvkům v ostatních eh, obratech, eh, oblastech protože jenom malá součást je věnována životnímu prostředí a málo prostředků je přiděleno přímo. K tomu se tedy můžeme vyjádřit kriticky a také účetní dvor předložil zprávy, které se týkají společné rybolovné politiky a snaží se snižovat nadměrné kapacity a dospěli k závěru, že tato <clears throat> omezení této nadměrné kapacity není ani součástí vlastního programu. Chtěl bych se tedy zeptat, pokud eh, je to oprávněné, aby se tedy náš výbor zaměřoval i na ostatní programy Evropské unie. Eh, zítra je tedy stanovena lhůta, ale já velice rád předložím některé pozměňovací návrhy k těmto oblastem. Děkuji. Děkuji, paní Rivali. Mhm, velice děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych se připojit k vašemu vyjádření eh, k agenturám EFSA a EMA. Já bych chtěla také poděkovat paní Jutě Hauk za skvělou práci a mám obdobné argumenty. Chtěla bych pouze doplnit jenom tři body. Je zvláštní, že tyto agentury, zejména agentura EMA, jsou financovány z více než 80 procent z eh, poplatků eh, za léčiva, která se zkoumají před uvedením na trh. To je zvláštní. A po určitém eh, času samozřejmě se objevují podmínky usnadňující střet zájmu. Pokud jde o dostupnost k informacím, jsem překvapena, že takovýto audit, který byl vytvořen v EMA, pracovníky komise, pak to trvalo dva roky Združení lékařů a požádali, aby tyto dokumenty jim byly dány k dispozici a přitom se jedná o veřejný dokument, to už je nenormální přece, jak je možné, že my nemáme tyto audity dostupné. Je to audit 30. dubna 2009, pak je další audit 2010. Chceme mít tyto dokumenty k dispozici, protože když potom chceme se podívat, jak probíhá střed zájmu, jak tyto střediska či úřady fungují, tak musíme mít tyto interní audity k dispozici. Pokud jde o střed zájmu, byla jsem překvapena. Víte, že když jsme se dozvěděli, že eh, jeden člověk byl součástí týmu konzultantů, ale již v listopadu jsme se dozvěděli, že vytvořil svůj kancelář a teprve dva měsíce poté odešel ze své funkce. To je nenormální fungování. Pak dostal milion dolarů od farmaceutického průmyslu v rámci stock options protože francouzské, eh, pardon, farmaceutické firmy byly velice rády. Bylo by dobré, aby to bylo nám vysvětleno, protože je to právě oproti článku, je to v nesouladu článku 16, jak jste řekla paní předsedkyně. Ale znamená to, že nemůžete být součástí konzultantů a radit farmaceutickým firmám a zabývat se povolením uvedení léku na trh. To je nenormální. Pak jsme se dozvěděli, že 8 léků bylo na evropském úrovni povoleno prostřednictvím expertům, kteří byli na obou stranách. Čili na jedné straně se dělají zprávy o léčivech a experti eh, jsou ve vztahu s eh, farmaceutickými firmami, které vyrábějí tyto léky. Bylo by třeba, aby těch osm 8 léků bylo znovu vyhodnoceno. Jestliže byly tato povolení vydána experty, my spotřebitelé pak nemáme vůbec žádnou záruku, že tato léčiva nemají sekundární účinky. Proto je třeba, aby toto fungování úřadu a středisek bylo prověřeno. Pokud jde o EFSU, souhlasím s paní Corinne Lepage, abychom posílili roli europoslanců je třeba, abychom nehlasovali udělení tohoto absolutoria, jinak oni budou pokračovat Dále je třeba, abychom jim nemohli nic vyčítat. Vidíme, že laboratoře říkají, že je velice snadné obdržet povolení na evropském trhu než na vnitrostátním trhu. Vidíte, že evropský trh samozřejmě je mnohem širší a proto posiluji podnět eh, paní Corinne Lepage a chtěla bych, aby i paní navrhovatelka dodržovala náš podnět, aby opravdu agentury, aby agenturám jsme nemohli nic eh, vyčítat. Děkujeme a nyní má slovo paní Sofia Mazek Kokovič. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala paní zpravodajce za velmi podrobnou zprávu. Nicméně bych toho ráda viděla ještě o něco víc. Zajímalo by mě, jak agentury reagovaly na současnou hospodářskou krizi. Do jaké míry evropské agentury zaměřily svoji činnost na hospodářskou krizi. My všichni víme, že zdravotní stav závisí na vnějších podmínkách, na potravinách, které jíme, na stravě, ale také na tom, jak se cítíme, na tom, jaké máme pracovní místo. To všechno ovlivňuje náš zdravotní stav. Znamená to tedy, že by bylo dobré, kdybychom o každé agentuře zvlášť slyšeli, co udělali v tomto smyslu. Do jaké míry se snažili působit agitačně? Víme, že i zdravotní pojišťovny jsou stále chudčí v důsledku hospodářské krize. Jak můžeme tento problém v jednotlivých členských státech vyřešit? Můžeme ten problém vyřešit především tak, že, se mu, že si ho uvědomíme na evropské úrovni. Že si ho budeme vědomi a že zvýšíme povědomí e, o tom, že je e, zdravý životní styl a zdravá strava velmi e, důležitá. Děkuji. Nyní skončíme se seznamem řečníků paní Oken. Já budu velmi stručná, velmi děkuji. Já bych ráda vyjádřila svůj souhlas eh, se vším, co jste právě řekla, paní předsedkyně, protože si myslím, že tady máme co dočinění s velmi závažnými problémy, pokud jde o ty agentury a je důležité, abychom tedy eh, zdůrazňovali i ty podmínky, které eh, s tím souvisí. Snažili jsme se zase znova o transparentnost a byla to skutečná válka. Já vím z našeho institutu, že to byla skutečná válka. A e, v loni v létě tu válku vyhráli obyvatelé, Kranův institut. Nicméně, Stále ještě e, je tu velmi specifický systém, především ve Spojeném království. Ve Spojeném království lidé nejsou schopni dostat informace o e, pokusech, byť by byly negativní a e, ty informace jsou udržovány v tajnosti. Já si myslím, že někdy to hraničí s trestnými činy a měli bychom být velmi opatrní e, s ohledem na to, co tady činíme, pokud jde o agentury. Měli bychom postupovat velmi obezřetně, protože evropské agentury se vždycky prohlašují za transparentní, ale bohužel tomu tak není. A pokud jsou tak navzájem propojeny, tak je velmi potřeba, abychom eh, postupovali tvrdě vůči agenturám, abychom zastávali zájmy evropských občanů. Děkuji. Je suis bien avec... Naprosto s vámi souhlasím, paní Testory, ředitel, generální ředitelství Sanko. Děkuji, paní předsedkyně. Beru si slovo. Víme, že jsme o tom neměli hovořit, ale chtěla jsem vám říci, že můj komisař opravdu přikládá velký význam střetu zájmu a od asi devět měsíců jsme vytvořili skupinu se všemi agenturami, to je EFSA, EMA a tak dále, prováděli stejné a to nejvyšší standardy, abychom se vyhnuli uh, střetu zájmu. A vy jste hovořili o některých případech a samozřejmě my se jimi zabýváme, ale jsou to případy z minulosti. Nyní máme celou politiku o střetu zájmu v agenturách na té nejvyšší úrovni a můžeme vám je detailně prezentovat, kdykoliv bude zapotřebí, paní předsedkyně a chceme udělat zprávu, bude předložena radě i parlamentu a generální ředitelství Sanko učinilo velké kroky. Děkuji. Děkuji, paní ředitelko, e, paní navrhovatelko. Chcete ještě zareagovat? Já, ich hab... Ano, v prvé řadě bych měla jednu prozbu, a to jak na vás, paní Lepage, i na Michel Rivazí, na paní Auken. Všichni se připojili a podpořili vaše slova, takže bych byla velice ráda, protože to potřebuji bez tak mít písemně, abych to takto dostala v písemné podobě, abych to mohla zapracovat. To je skvělé. A za druhé, Jan Gebrandi se ptal, zda jakožto výbor Envy se můžeme vyjadřovat i do ostatních politických oblastí během udělování absolutoria. Ne, to nemůžeme. Musíme se potom snažit obrátit na jiné výbory a já jsem to tak myslela, protože já to vím, že výbor Envy Zatímco nyní hovoříme o reformě, je to politika soudržnosti, týká se to zemědělství, rybolovné politiky. O tom musíme jednat, protože jakožto výbor NV předkládáme stanovisko, ale já nás znám, my to necháme na zpravodají a předloží stanovisko, eventuálně předložíme jeden nebo dva pozměňovací návrhy, ale já si myslím, že je důležité, abychom se opravdu přímo zabývali návrhy komise, abychom se s ním zabývali jako poslanci a abychom e, tom hovořili i v politických skupinách se svými kolegy, jakým směrem se má ta reforma ubírat, protože jinak, myslím, k výsledku nedospějeme. Všechno je sice vzájemně propojeno, všechno souvisí se vším, ale myslím, že bychom se měli ubírat tímto směrem. co právě zaznělo, to je naprosto správné. My se zabýváme historií, zabýváme se rokem 2010. Ale takový je už chod věcí, když se má udělit absolutorium, tak eh, se ten skutečně uzavřený rozpočet roku stává podnětem k projednávání. Je to tak, ale můj problém je také problémem mnoha, ale současně také problémem takových, kteří říkají jako Michel Revazí, chtěli bychom eh, náhled do interních auditů. Měli by předložit interní audity. Eh, milí kolegové, milé kolegyně, to je jedno, ať to jsou interní audity agentur nebo útvarů komise, ty byly interně přeskoumány. Interní audity jsou tady proto, aby poskytovali pomoc ke zlepšení zprávy. A co si myslíme, jak by měly vypadat interní audity, kdyby eh, v budoucnu všechny vysely na webové stránce. Když budu interní auditor, tak bych si řekla, mám hned pranířovat všechny kolegy a říkat, tohle bylo špatně to a to a tohle musíte dělat lépe. Proto se také nazývají interní audity, ale během udělování absolutoria je situace taková, že zpravodaj má možnost náhledu do těchto interních zpráv a může je také zohlednit. Ale nejsou určeny pro veřejnost a já e, jsem stejného názoru jako ombudsman, to i museli být ty interní audity e, dělány jinak, ale já nesouhlasím v tom ohledu, co říká ombudsman, aby každý novinář se e, který chce psát o nežvarech v Evropské unii, využíval interních auditů. Ne, to nejde. My, jakožto poslanci, eh, se můžeme jednotlivě podívat do interních auditů, ale nenalezneme je na webové stránce. To je teď otázka postupu. To je můj názor a jsem skálo pevně přesvědčena, že nám to nepřinese žádnou přidanou hodnotu. Kdybychom ne audity, ne to, co e, zkoumá účetní dvůr. Audit je dostupný všem a to je správné, ale e, tyto interní audity, ty by měly sloužit jako pomůcka ke zlepšení zprávy a ty podle mého názoru nemohou být veřejné, protože jinak postrádají svůj smysl a účel. Děkuji. Ano, já rozumím, transparentnost je transparentnost, dosáhnu transparentnosti, ale už se na nic nebudu dívat. To je ten problém. Transparentnost znamená, že e, všechno bude dostupné, <clears throat> ale e, potom můžeme zlikvidovat útvar, který má 39 lidí a dělá interní audity. Co by měli dělat? Já vím, že i v parlamentu to existuje. Je interní auditor, který řekne, tak pozor lidi, takhle to dělat nemůžete, udělejte to jinak, ať se to zlepší, ale to je důležité a moudré, ale pokud se to všechno zveřejní a každý se do toho může vměšovat, tak eh, potom to není transparentnost. Já tím jenom zabráním eh, v řádné práci. Ráda bych eh, přešla Michel k dalšímu, budu velice rychle, ale je to velice podstatné v naší debatě. Do jaké míry můžeme výsledky předávat veřejnosti? Já se domnívám a odkazuji se na to, co se děje s FDA eh, v USA. Všechno je na internetu transparentní. Já vám předám audit. Interní audit to umožňuje nám poukázat na fungování. A vzhledem tomu, že se jedná o roční audity, eh, tak eh, právě kritiky jsou brány v potaz. My nechceme narušovat chod eh, těchto agentur, my je potřebujeme, ale chceme, aby jejich fungování se zlepšilo a proto je třeba, abychom dokumenty měli k dispozici a role kterou hraje komise, je důležité, abychom um, vyhodnotili tyto audity. Je důležitá práce účetního dvoru, eh, dalšími audity, ale jakmile eh, zůstanou dokumenty důvěrné, tak je to špatné, protože tam jsou ty důležité informace. A když hovoříme o transparentnosti, tak dokonce i výbory, které budou eh, Eh, dávat své názory a povolení pro léčiva, je třeba, aby experti nám vysvětlili, proč dává povolení nebo nedává. Jestliže máte výbor expertů a neznáme jejich jména a nevíme, kdo rozhoduje a jak rozhoduje, tak dochází samozřejmě k těm nejdůležitějším střetům zájmu, protože lidé si řeknou, jsme chráněni tím, že není to transparentní. Já myslím, že vše má být veřejné. Já si myslím, že se jedná o námět, který si vezmeme do ruky později mimo rozpočet a bylo by dobré, abychom eh, zorganizovali debatu v jakékoliv formě v prvním čtvrtletí 2012 na toto téma, které je velice významné. Pan Sýbr chtěl si vzít slovo? Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Bohužel náš stínový zpravodaj tu není, tak já bych chtěl vystoupit jako koordinátor a chtěl bych podpořit výslovně kolegyni Haukovou. Já si domnívám, že u udělení transparentnosti absolutoria nejde o transparentnost, ale jde o to, abychom měli řádně fungující evropské agentury, aby pracovali v prospěch našich občanů. A pokud vznikají interní zprávy a mají mít svůj smysl, pak je opravdu důležité, abychom my, jakožto poslanci, měli náhled a zhostili se své veřejné odpovědnosti. Kdyby eh, byly eh, na webu, tak by jejich obsah se rovnal nule. To by soudní ubíralo nesprávným směrem a musíme také uvážit, že mnohé tyto zprávy eh, souvisí také s duševním vlastnictvím, co se týče eh, kontrol, zkoušek, takže je nutné zajistit, aby eh, byla zajištěna řádná míra vědecké objektivity, ale ne o pranýřování určitých osob a také je důležité, abychom při udělování absolutoria využili využili své kompetence a e, našeho výboru. Jde o to, aby byla zajištěna nezávislost pracovníků, jak bylo také prokázáno a měli bychom zvážit, zda etický kodex bychom neměli e, rozšířit na všechny pracovníky agentur jednotně a také ho takto kontrolovat. Myslím, že je důležité postupovat přísně, ale přílišná transparentnost u interních záležitostí by v podstatě věci škodila. Ještě jednou srdečně děkuji Jutě Hauk za vynikající práci kterou také dělá ve smyslu našich spolupčanů. Děkuji vřele, děkuji paní navrhovatelce za obrovskou práci. Připomínám vám, jak jste sami zdůraznili, měli bychom předložit pozměňovací návrhy 20. prosince v 18 hodin a 26. března výbor pro účty. Přecházíme nyní k bodu 16 13 pořadu jednání týkající se vyhodnocovací zprávy týkající se GMO. Paní ředitelko, vezměte si slovo laska. Vezměte si laskavě slovo a řekněte nám, jak vypadá hodnotící zpráva. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji za to, že jste mi dala možnost představit hodnocení legislativy v oblasti GMO. My jsme to dokončili letos nebo loni na podzim. Je to součást eh, soustavného procesu. V jeho, v jehož rámci se snažíme hodnotit eh, naši legislativu v tom smyslu, jestli dostojí výzvám, které před námi stojí. To se týká i GMO tuto chvíli jsou tu dvě GMO, které jsou obchodně využívány v Evropě. 110, eh, to je kukuřice, eh, pěstovaná v pěti členských státech a eh, druh brambor, který je pěstován ve třech členských státech. A kromě toho je tu šest členských států, které se uzavřely před produkcí těchto eh, geneticky modifikovaných eh, organismů, ať už jednoho nebo obou. V tuto chvíli se potravinách takřka žádné GMO nevyskytují. To znamená, že v Evropě nenajdete potraviny, které by obsahovaly GMO, protože pokud by je obsahovaly, musely by být takto označeny. Jsou tu některé eh, produkty sojové eh, boby a majonéza, které jsou dováženy. Mezi 85 a 90 krmiv na trhu eh, jsou tedy původu GMO a jsou označeny. My jsme se snažili hodnotit legislativu v oblasti GMO, v oblasti potravin a krmiv a dospěli jsme k závěru, že oblast oblasti GMO nepochází eh, z legislativy jako takové, ale spíše z jejího provádění, z její implementace. A to provádění probíhá ve, za velmi složitých podmínek v jednotlivých členských státech. Jsou tu tedy dvě zprávy, které naznačují, že je potřeba, abychom dosáhli lepšího provádění legislativy a abychom měli více opatření, která se budou snažit o harmonizované provádění právě této legislativy. Pojďme to všechno schrnout. Jaké jsou závěry našich hodnocení? Za prvé, hodnocení dospěla k závěru, že potřebujeme explicitnější eh, pokyny pro hodnocení rizika, které budou eh, přijaty eh, risk managery a eh, povedou k tomu, že během ohodnocení rizika budou používány postupy přesně definované. Za druhé, pokud jde o kultivaci GMO, hodnocení dospělo k závěru, že členské státy potřebují větší flexibilitu a že musíme vzít v úvahu také ekonomické faktory. Za třetí, pokud jde o dovážené výrobky, naše hodnocení dospělo k závěru, že je potřeba, abychom zlepšili účinnost procesu povolování a abychom se zároveň věnovali eh, výskytu, eh, malému výskytu, výskytu v malém množství. Eh, to totiž vede k různé rychlosti povolování v rámci EU a mimo EU. Pokud jde o označování GMO, dospělo naše hodnocení k závěru, že je lépe využít dobrovolného přístupu, který byl vytvořen na základě harmonizovaného rámce. Ráda bych vás ujistila jako Evropský parlament, že jsme to hodnocení brali velmi vážně a že je tu celá řada aktivit a opatření, která jsme již eh, zavedli. Rádi bychom z toho vyvodili následující kroky. Pokud jde o produkci, tak jsme tedy přijali mm, balíček, parlament se k tomu již vyjádřil v rámci svého stanoviska, které je v tuto chvíli probíráno v radě. Za druhé, přítomnost malé množství. Přijali jsme pravidla pro provádění, prováděcí pravidla, která zavádějí harmonizovaný přístup ke kontrole eh, GMO, eh, které se vyskytují v malém množství, tedy eh, přítomnost nízkého množství GMO. Další věc. Komise v Dubnu předložila Eh, zprávu o ekonomických dopadech GMO. Tato zpráva byla založena na příspěvcích, které jsme obdrželi od členských států a obnovili jsme proces reflexe, který byl doplněn o velmi důležitou konferenci, která se konala loni v říjnu a které se účastnilo mnoho poslanců Evropského parlamentu. Nyní, pokud jde o hodnocení rizika, v tuto chvíli se snažíme finalizovat eh, přijetí pokynů pro ohodnocování rizika v oblasti potravin a krmiv. A jak řekl komisař, návrh pošleme Evropskému parlamentu a doufáme, že se nám podaří tyto pokyny schválit na počátku příštího roku. V tuto chvíli zároveň revidujeme pokyny, pokud jde o e, hodnocení EIA, tedy hodnocení ekologických rizik. E, a nyní k označování GMO. Zavádíme studii, která se snaží zjistit, čem by spočívala harmonizace systému označování GMO, e, jak by to celé mohlo vypadat. A konečně poslední věc týkající se monitoringu. Můj komisař vždycky trval na tom, že potřebujeme podporovat monitoring tuto chvíli diskutujeme se členskými státy a s jednotlivými společnostmi o tom, jestli by nebylo dobré mít drobnější pokyny, tak abychom, mohli, abychom měli eh, podrobný a přesný monitoring. Na toto téma se bude příš, v příštím březnu konat konference. V březnu příštího roku se tady bude konat konference o monitoringu. Celkem za to si tady domnívám, že jsme eh, na tom dobře, že jsme se vydali správným směrem, ale že se tomu musíme věnovat i nadále, tak aby byly všechny, všechna pravidla implementována řádným způsobem. Děkuji. Eh, děkuji, paní ředitelko. Paní Makavan se přihlásila. thank you. Děkuji komisi za toto vysvětlení. Chtěla bych uvítat zejména tu poslední část, když hovoříte o posuzování životního eh, prostředí. My získáváme hodně informací o dopadech na biodiverzitu, a eh, <clears throat> také zprávu o situaci v Indii a o těch problémech. Nejsou to jenom eh, dopady na tu plodinu eh, samotnou, na její přemístění, ale byla bych ráda, aby se tím zabývala komise. Je to například bavlna, ale týká je odolná hmyzu, které se potom přesunou na nějaké potravinářské rostliny. Takže to jsou eh, záležitosti, které musíme zkoumat a eh, když se hovoří o dopadech na eh, zdraví, tak si myslím, že se musíme zabývat i otázkami dopadů na tu biodiverzitu. A já jsem velice ráda, že komise bude sdílet své výsledky s parlamentem. Děkuji, voorzitter. Eh, ik stel het zeer op prijs. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je velice dobré, že eh, nám komise umožnila náhled do práce, která byla do posudu uskutečněna eh, a že nás také seznámila s programem na rok 2012. Měl bych teď několik otázek na paní ředitelku. Je tu práva pracovní skupiny ohledně nových pěstitelských metod. Má to být sedm různých pěstitelských eh, eh, metod a já jsem viděl, že všechny ty zprávy, které nyní projednáváme, jsou z března 2011, ale doufám, že ne, paní předsedkyně, že eh, výsledky této pracovní skupiny eh, nechají na sebe tak dlouho čekat. To uplynul vlastně rok od zveřejnění a to tež se týká také zprávy agentury EFSA, která se zabývá tímto tématem. Proto mám otázku na paní ředitelku, kdy můžeme očekávat, že budeme mít k dispozici zprávu o Eh, Děkuji, paní Haug. Já mám několik otázek. Jak eh, jaké jsou dlouhodobé dopady na životní prostředí? Je to vše zohledněno nebo ne? Protože existuje celá série povolení, která musí být udělena a ráda bych se dozvěděla, jak tyto dopady dlouhodobého rázu jsou brány na zřetel. Protože jsme viděli případy, konkrétní případy s včelami a viděli jsme, že všechny dopady nebyly zohledněny a přitom máme velké množství medu, který není, který není legální, nejsou tam GMO, a my jsme mysleli, že e, ta povolení jsou v pořádku, ale tady to není možné kontrolovat. Přece nemůžeme létat za včelami a podívat se, kam e, letí, protože nevíme, zdali se jedná o e, dopady, celoplošné dopady na životní prostředí. Tady nemůžeme přece dávat dohromady sociálně hospodářské aspekty, ale také se to týká dalších aspektů pro včelaře, co se s nimi bude dít. Budou moci prodávat eh, med, bude označován určitým způsobem, jak to bude dlouhodobě vypadat. Proto pokládám tuto otázku dlouhodobých povolení a zdali tyto všechny aspekty jsou zohledněny. Jak řekla předřečnice, transparentnost je něco velice důležitého. Měli bychom mít eh, na všech úrovních vše transparentní, abychom eh, mohli zajistit eh, důležitou eh, velkou otevřenost pro argumenty v debatách s experty, protože to je určitě důležitá informace. A na závěr bych chtěla říci následující. Ráda bych se dozvěděla, zdali by mohlo dojít eh, k tomuto případu, to jest eh, přinutit na této úrovni respektování směrnice 18 2001 a nezakládat se pouze na směrnici 2003, kdy se jedná o potraviny. Máte určitá ustanovení která jsou restriktivnější. Může se to týkat i problému zdraví. Neznáme to dobře a může to mít dopady na biorozmanitost a také z pohledu sociálně hospodářského se to týká patentů a podobně. A mohlo by to zrušit normální pěstování plodin. Děkuji, paní Somerová. Děkuji paní předsedkyně. Děkujeme komisi za předloženou zprávu. Mám otázku, které jdou, které jdou ještě dál. Nevím, do jaké míry se mi dostane odpovědi. Za prvé bylo by dobré, eh, kdybychom si připomněli eh, limity pro sad, eh, sadbu osiva. Já si myslím, že eh, to sice spadá do kompetence jiného generálního ředitelství, ale že eh, spolu jistě komunikujete. To znamená, že bych ráda věděla, do jak, eh, jak jsme postoupili v této věci. A kromě toho mám ještě jednu otázku. Opět jsme u otázek, které se objevují často a které se tedy vrací v rámci diskuzí v Evropské unii. Proto bych se ráda zeptala, jestli existuje odhad dopadů, jestli by vůbec bylo možné v zemědělství mít tady zemědělství bez GMO, jestli bychom eh, v zemědělství mohli výjít bez GMO, včetně krmiv. Já vím, že něco dovážíme. 70 eh, našich eh, rostlinných tedy bylkovinných eh, krmiv dovážíme. Většina z těchto krmiv GMO obsahuje a já bych byla ráda, jestli by bylo eh, možné říci, zda eh, by bylo možné tedy GMO nahradit ne tím, že bychom dováželi krmiva bez GMO, ale tím, že bychom krmiva eh, pěstovali sami. O tom se hovoří často, bylo řečeno, že to není možné pro nedostatek pěstemní plochy a eh, pro, eh, kvůli klimatu, ale přesto bych ráda slyšela, jestli je to možné. Děkuji, děkuji také Korin za to, že převzala předsednictví výboru. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych řekla paní ředitelce několik slov, pokud jde o samotnou zprávu. Upřímně řečeno, měli bychom eh, to řádně prodiskutovat, eh, protože přece legislativa má za cíl eh, nemá za cíl uvádění GMO na trh, ale ochraňovat zdraví při uvádění, rozšiřování a rozšiřování GMO. Proto si myslím, že je to popíratelné a pokračuje to, protože některé členské státy mají námitky, z různých etických a politických důvodů, ale ne vědeckých důvodů. To je nepřesné. Některé členské státy naopak mají své hodnotící zprávy a vydávají stanoviska na vědeckých podkladech. Za třetí, hlavním problémem je to, a o tom se zde hovořilo, e, týká se podmínek aplikace, jak to řekla paní Okeně před chviličkou, vyhodnocování přímých a nepřímých rizik z dlouhodobého hlediska, pokud jde o GMO, to se nachází v závěrech rady z prosince 2008, je to ve zprávě o směrnici 2000 18, není to v nařízení, ale musíme absolutně zlepšit koordinaci mezi členskými státy a EFSOU a z toho důvodu si myslím, že je překvapující, že tato zpráva eh, takto eh, se def, takto byla definována. Také sdílím závěry komise, že není třeba znovu přepracovat eh, směrnice a nařízení. Máme texty, ale je třeba je řádně plnit. Je třeba možná něco upravit. Pokud jde o návrh o plodinách, to umožňuje členským státům eh, zakázat eh, pěstování GMO a myslím si, že již jsme udělali text, který posiluje návrh komise Měli bychom mít také vyhodnocení rizik a to v širším slova smyslu, než se to dělá dnes, především pokud jde o nepřímé aspekty a relevantnost GMO v agronomickém kontextu. Naš, náš kolega hovořila o, hovořil o Indii a je důležité, abychom se podívali, jak to probíhá jinde. A také Komise přijala nové řídící vodítka v environmentálním prostředí, pokud jde o dopadu GMO na určitý hmyz. Je třeba ovšem některé body zlepšit, pokud jde o ekvivalenci substancí a někteří z nás si myslí, že je to nepřijatelné, já rovněž. A tato rizika by vlastně osvobodili GMO ze všech různých eh, předpisů, ale mám ještě některé námitky, pokud jde o označování produktů zvířat, které eh, jsou živeny GMO. Před třemi roky jsme hovořili o chovatelích eh, prasat a další, nebo drůbeže a používají krmivo, kde je obsaženo GMO a proto je třeba, aby vše bylo zohledněno. Dále eh, také slyšíme o určitém prahu kontaminace, pokud jde o nepovolené GMO. Myslíme si, že je to nepřijatelné, protože když něco není povoleno, tak to není povoleno. A to vlastně spochybňuje veškerou logiku evropské legislativy, kde je jasně zohledněno, co je zakázáno a co není zakázáno. Pokud jde o prach eh, kontaminace osiv, to je velice delikátní téma a myslím si, že to nemá vůbec žádný smysl ani po hospodářské ekologické stránce. Měli bychom pak GMO v osivách i ve státech, kde se nepěstují GMO a došlo by k explodování nákladů a tato kontaminace by se šířila dále. Pokud jde o eh, společnosti, která prodávají osiva, tak eh, je třeba, aby v první fázi výroby to bylo dobře ošetřeno a potom samozřejmě se vyhneme dalším nákladům eh, na kontaminaci, ať už se jedná o další zpracovatelský řetězec až do samotného konce. Proto je důležité, aby eh, logika zde byla potržena. Děkujeme, Korin Lpáž. A posledním řečníkem je Richard Zéber. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že důležité je, abychom na evropské úrovni zajistili abychom vytvářeli bezpečné produkty a myslím, že v tomto ohledu plní zvláštní roli Evropa. Máme ten obezřetnostní princip a jde zejména o to, abychom eh, odhadli rizika, k nímž eh, může dojít někdy později a proto věřím, je zapotřebí používat velice eh, přísná kritéria kontroly. Komise argumentuje Eh, vědeckými důvody, ale některé jsou vědecké a nejsou v souladu vždy s těmi vědeckými znaleckými posudky, které uvádí komise. To by nemělo eh, vyústit v otázku, čemu máme věřit, ale myslím, že bychom měli respektovat a kriticky přijímat a přeskoumávat argumenty druhých. A já si myslím, že jako eh, my se Eh, tady hraje velice jednostrannou roli. Bezpečnost a vědeckost je určitý faktor, který to rozšiřuje na dlouhodobé působení a regionální specifika. A my jsme hovořili o kultivaci, a to tento návrh jsme velice přivítali. Přál bych si, kdyby se komise snažila také eh, uvolnit blokádu v radě, aby ty členské státy, které ještě váhají, získaly tuto možnost, protože některé státy a jejich eh, obyvatelstvo jsou spíše eh, bezřetné a komise by měla zajistit také možnost volby. Možnost volby znamená, že e, producenti budou používat krmiva bez GMO a chtějí mít opravdu jistotu, že nedošlo k žádné kontaminaci. Jistě z technického hlediska je velice obtížné hovořit o absolutní čistotě, ale tyto prahové hodnoty nejsou bezpodmínečně doloženy vědecky a proto tato otázka, kdy jsme se ptali, opravdu nemáme žádné prahové hodnoty, Jistě komise musí postupovat opravdu velice obezřetně, aby jak pro producenty, tak pro eh, spotřebitele bylo zaručeno uvádění obsahu GMO a potom bude záviset na nich, ať se vědomě rozhodnou pro nebo proti. A to souvisí s označováním, protože jenom tak lze zajistit, aby lidé opravdu věděli, co v konečném efektu spotřebovávají nedá se to prokázat zadními vrátky a tak dále a tak dále. To nejsou žádné argumenty v případě techniky, kdy jde o hodně peněz a kdy je velice eh, těžké zachytit ty dopady, proto si myslím, že by se komise měla dívat výše dopředu a eh, neměla eh, být pomocníkem průmyslu. Já vím, že je to těžké, ale je třeba sledovat dlouhodobé účinky a klást si politickou otázku, aby eh, komise eh, <clears throat> nereagovala na obavy obyvatelstva v úvozovkách vědeckými argumenty. Eh, myslím, že v tomto ohledu tu komise musí hrát zvláštní roli a doufám, že úvahy v budoucnu se budou ubírat tímto směrem. Děkuji, děkuji vám. story a Chcete na to ještě odpovědět? Několik minut, prosím. Děkuji, pane předsedo, tedy v prvé řadě, co se týče monitorování životního prostředí. Komise přikládá velký důraz na tuto oblast a jak už jsem řekla, my spolupracujeme se společností členských státech, abychom eh, zajistili oprávnění GMO a monitorování uvádění na trh. A to se opírá právě na to, abychom nalezli dohody, do jaké míry chceme zajistit, aby se uplatňovalo toto monitorování po uvedení na trhu dlouhodobé efekty GMO. Jistě v našem hodnocení chtěla bych říci, že Evropa je opravdu nejsolidnějším a nejdůkladnějším eh, útvarem, který hodnotí dopady na lidské zdraví na celém světě. Na celém světě není nikdo jiný, kdo by prováděl obdobné posuzování jako my. Tedy eh, naše legislativa stanovila základnu ne pro Eh, marketing, ale aby bylo zajištěno, že to, co je na trhu, nebude mít negativní účinky na lidské zdraví. Co se týče těch prahových hodnot, chtěla bych připomenout, že opatření, která jsme přijali pro krmiva, eh, nemají umožňovat nepovolené oblasti, ale umožňují odebírání vzorků vzorků a používat stejnou metodu, protože tady byl problém aplikace kontrolních eh, metod. My tomu říkáme technická nula pro neautorizované eh, GMO krmiva. Ty se bude nadále používat. Co se týče zprávy o technik technických postupech, to je pravda. My spolupracujeme s členskými státy a vytvořili jsme skupinu, která ještě neukončila svou činnost, abychom projednávali možné nové techniky. A vyžádali jsme si také stanovisko agentury EFSA. Jakmile bude tato zpráva dokončena, budeme ji zde s vámi projednávat. A zapomněla jsem odpovědět na eh, příspěvek paní Somerové, co se týče osiva. Eh, věříme, že osivo nesmí být kontaminováno eh, GMO a stále ještě hodnotíme, zda potřebujeme nějakou prahovou hodnotu, ale to je stále ještě předmětem studie proto nepředpok- nepředkládáme prozatím žádný návrh, co se týče kultivace. Chtěla bych vám v každém případě poblahopřát díky paní Lepáš. Jsme obdrželi stanovisko Evropského parlamentu, které se vyjádřilo kladně k našemu návrhu a jsme stále ještě přesvědčeni, že je důležité umožnit členským státům, aby rozhodovali o tom, zda eh, chtějí pěstovat plodiny GMO či ne, z určitých důvodů, z agronomických důvodů, lepšího využití půdy a podobně. My eh, vynakládáme veškeré úsilí, abychom eh, přijali tento návrh, protože se domníváme, že je spravedlivé, aby si členské státy mohly eh, rozhodnout podle svých podmínek, zda chtějí tyto plodiny pěstovat. Váš eh, parlament, váš výbor nás <clears throat> velice podpořil při hledání návrhu, takže děkuji. A závěrem bych chtěla říci, že eh, provádění tento legislativy je nepřetržitý proces. Snažíme se zajistit také eh, lepší implementaci dat. A předložíme jakékoliv argumenty, které budete po nás požadovat a doufám, že s námi, se mnou souhlasíte, že jsme této otázce byli opravdu velice otevření. Děkuji vám, děkuji. A pan, paní Palatestory a pane Pule. Velice vám děkuji. Domnívám se, že to byla nesmírně důležitá diskuze, v níž budeme pravděpodobně stále pokračovat. A nyní přejdeme eh, k dalšímu bodu, a to je eh, zelený pás. Eh, železná opona byla velice dlouhá a stala se skvělou příležitostí pro vytvoření biologické diverzity. Vítám paní Kazidis a pana doktora Kaje Freubla. Připravili jsme tři až čtyřminutovou video show a potom můžeme diskutovat o této příležitosti, jak chránit přírodu. Pokud je technika připravena, tak bychom měli začít. Funguje, jak se to začíná? Äh, Kai Fröbel bude komentovat to, co uvidíme na obrazovce. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci, velice vám děkuji za příležitost vás seznámit s tímto zeleným pásem v Evropě. Jde <clears throat> o, centrální osu biotopů, která se táhne Evropou a podle našeho názoru je to jeden z nejvíce fascinujících eh, záměrů chránit přírodu. Když se podíváme eh, do minulosti, v roce 89 eh, Bund zahájil tuto aktivitu Zelený pás Německo. Chtěli jsme zachovat stanoviště podél vnitroněmecké hranice. Je to stále ještě podporovaný projekt. V roce 2002 navštívil Michal Gorbačov tento pás a byla to osoba, která nejvíce eh, přispěla k tomu, že železná opona se stala minulostí a v roce 2004 na konferenci v Maďarsku eh, došlo k upevnění, byl vytvořen pracovní program, eh, byli stanoveni partneři z každého státu. Účastní se z toho 24 států z toho 12 členských států, dvě kandidátské a dva e, nečlenové e, Norsko a e, Rusko. Je to tedy myšlenka, která se táhne od Černého moře až po Ledové moře. Je to pás o délce 12,5 tisíc kilometrů. Tady vidíte výběr z nestátních eh, organizací a nevládních organizací, které tuto akci eh, podporují, navazují na ten zelený pás. Proč se na tom podílí tolik eh, organizací v Evropě? Proč je to tak specifické? Je to nahromadění oblastí, které si zaslouží ochranu podél této linie. 39 národních parků, 16 z nich přes, má přeshraniční charakter a přes 3200 chráněných oblastí eh, přilehlých u tohoto pásu. A teď se položíme otázku, proč právě podle této línie, podle této osy, proč to jsou eh, přírodní krajiny, stejně jako fascinující kulturní krajiny, jako zde v Bulharsku a v Srbsku. Byla to eh, jejich poloha u železné opony, bylo to <clears throat> oddělení ploty, eh, které eh, znemožňovaly pohyb osob po desetiletí, ale dali šanci přírodě. Je to výsledek nedávné evropské historie, že právě eh, na tomto spoji dvou mocenských bloků NATO a Varšavské smlouvy se eh, vytvořily oblasti eh, přírodního dědictví a tady vidíme, že je to rozhodující pro ohrožené druhy, například pro rysa eh, v východní i v západní Evropě je tento zelený pás skvělým spojovacím koridorem. Zelený pás je také typickým průřezem, eh, který prochází různými biografickými regiony a okozuje také změnu klimatu, kdy se posunují jednotlivé ekosystémy eh, a je to také koridor eh, toho směru posunování ze severu na jih a vidíte tady také mokřady na finsko-ruské hranici, potom zelený pás v Německu a potom eh, Chorvatsko a Maďarsko. Tento pás může být skvělou šancí. Eh, úřady tomu věnují velkou pozornost, protože krásně propojuje ochranu přírody a evropské dějiny. Jsou to takové spojovací koridory pro e, přírodu, které vytváříme. Vytváříme zelenou infrastrukturu, síť života. A nezaměřujeme se pouze na tu šedou a technickou infrastrukturu. Zelený pás Evropy se může stát páteří takovéto infrastruktury v Evropě. Slouží jako vzor, není to žádná počítačová simulace plány do zásuvky. Již existuje. A na této poslední folii vidíme, vidíte pestrý, rozmanitý obrázek lidí, krajin, zvířat eh, žijících v Evropě. Co se nám nepodařilo zprostředkovat na tomto obrázku, je to nadšení lidí, eh, kteří zde působí v 24 evropských zemích a Eh, zohledňuje to veškeré stránky eh, pravé evropské myšlenky, lidé a jejich organizace, kteří se na tom podílejí, zajišťují, aby ochrana eh, přírody má, měla to, co potřebuje, a to velké náročné vize, které vzbuzují naději, odvahu a překračují hranice a je to tedy konkrétní realizace v krajině, ale má i symbolický charakter a to má také velký velký význam. Pokud mi dovolíte tu poslední poznámku, Evropa by se neměla definovat pouze tím, že se eh, spojuje eh, v oblasti ekonomiky. Evropa nejenom v důsledku současné krize potřebuje mnohem více společných evropských symbolů i v oblasti přírody a kultury a proto naše prozba a naděje, eh, že Evropský parlament eh, podpoří a uzná tento zelený pás Evropy, který se stal největším projektem propojení eh, přírody přes hranice zemí. Děkuji. Děkujeme. Pane doktore Froble a paní kolegyně Gajdecis. vidíme, že je to skutečně skvělý pás přírody, mimo jiné i e, ve Slovensku, ve Slovensku nebo v Litvě a kousek od Dánska. Otázka zní, jestli víte ve Slovensku o tom zeleném pásu. Víte o tom? Chcete k tomu něco říci? Pokud ano, tak prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji vám za tuto otázku, pane předsedo. Ne, bohužel ne. Já osobně musím přiznat, že jsem ten projekt neznala. Skutečně jsem o tom ještě neslyšela. Nicméně mám pocit, že je to velmi zajímavá záležitost. Děkuji. Takže jste to dneska poznala. Eh, kolegyně v parlamentu nová, eh, je tu dnes první den. Znáte ten zelený pás v Litvě? Víte, že je to součást tedy toho pásu, který vedl ke svobodě, je to určitě uh, také součást té myšlenky. Uh, děkuji. Na úvod bych ráda řekla, že mohu souhlasit s tím, co řekla slovinská kolegyně. Myslím si, že tento projekt není zase tolik znám u nás v Litvě. A domnívám se, že re, re, prezentace, kterou jsme si vyslechli tady v Evropském parlamentu, určitě povede k, k tomu, že to budeme více prezentovat i na veřejnosti. Organizace, které jsou do tohoto projektu zapojeny, jsou e, poměrně známy. Nicméně jejich činnosti e, na tomto poli zase tolik známy nejsou. Ano, slovo má kolega. Ano, já k tomu mohu říci, že ten program je skutečně nadměru zajímavý. Ale rád bych se vyjádřil ještě k něčemu jinému. Pan zpravodaj nepochybně ví, že existuje iniciativa, která je také velmi silně podporována stranou zelených, eh, zelenou frakcí a pod tu eh, iniciativu podporuje Michal Krámer. Jde o zřízení cyklistické stezky která by také vedla podél bývalé železné opony. Byla by to cyklistická stezka, která by spojovala velmi zajímavá místa a vedla by až na Balkán, k řek, do Řecka k Aténám. Má to stejnou logiku, jsou využívány současné chráněné krajinné oblasti a přírodní parky a Myslím si, že je to velmi dobrý projekt, který zlepší eh, volnočasové aktivity v daných oblastech. Děkuji. Děkuji, i to je velmi zajímavý podnět. Otázka zní, jestli znáte tuto myšlenku. Ano, ta myšlenka je známá. My jsme v kontaktu s panem Krámerem ve velmi těsném kontaktu. Eh, on se soustředil právě na oblast bývalé železné opony. My s ním těsně spolupracujeme i v tomto ohledu. To znamená, že se snažíme podporovat přírodní turistiku v tom zeleném pásu. Eh, spolupráce tedy funguje a existuje. Děkuji. A já bych se rád zeptal, co tedy iniciátoři tohoto projektu očekávají od Evropského parlamentu, respektive od Evropské unie jako celku. Mohli byste se k tomu nějak vyjádřit? Ano, je to tak, že ten projekt doposud nebyl v Evropě zase tolik znám. Byť eh, samozřejmě v určitých krizích je ta obeznámost vysoká a proto jsem eh, velmi ráda, že poslanci s tím projektem souhlasí a od Evropského parlamentu bychom rádi získali podporu. Podporu pro další rozvoj tohoto velmi zajímavého eh, biotopu, protože musím říci, že je, to není nic nového. Je to stávající biotop a pás biotopu, který nikde jinde neexistuje, takže je to uh, ojedinělé. A my bychom byli velmi rádi, kdybyste nás podpořili, kdyby to například byl jakýsi program, Evropský zelený pás, nebo kdyby se nám dostalo uh, alespoň podpory ve, formy, ve, ve formě rezoluce nebo návrhu, který by Evropský parlament přijal a kterým by uznal tento projekt v Německu to funguje eh, již velmi dlouho. Začali jsme s tím již v roce 89 a snažili jsme se ten projekt eh, popularizovat na národní úrovni a nyní bychom byli velmi rádi, kdyby bylo možno ho eh, uvést ve známost na úrovni evropské. Děkuji. Jsou tu nějaké evropské členské státy, které se tohoto projektu oficiálně účastní, nebo se toho účastní pouze nevládní organizace? Ano, účastní se toho i členské státy přímo. Eh, bylo to vidět i v té prezentaci, kterou jste viděli. V každé zemi existuje tzv. národní kontaktní bod, což je většinou součást vlády nebo úřadu a eh, v každém státě je tady koordinátor, eh, součástí nevládní organizace ale v každém případě se toho tedy účastní přímo jednotlivé státy. A konečně poslední otázka, kterou bych rád vznesl sám za sebe. Kontakty s Evropskou komisí. Jak to vypadá? Eh, došlo k nějakým kontaktům s Evropskou komisí? Jaké jsou reakce komise na ten projekt? Můžete se k tomu vyjádřit? Takže za prvé už existuje dokonce něco víc než kontakty. A za to bych rád explicitně poděkoval. Projekt LIFE nebo projekt Interreg se na to zaměřuje eh, to již tady proběhlo v zeleném pásu. Soustředí se to především na střední Evropu v tuto chvíli. V každém případě se to, jsou to iniciativy jednotlivých členských států, které jsou komisí podporovány. Zatím nedošlo k tomu, že by to bylo explicitně eh, podpořeno jako celek, že by tedy komise explicitně podpořila eh, celý pás od Norska, Finska až na jich po Balkán. To znamená, že jednotlivé projekty byly podpořeny, ta spolupráce funguje velmi dobře, ale zatím se nám nedostalo podpory pro celý zelený pás od severu až k jihu. Aš tik tai trumpai pasinaudodama progą eh, prezentacijoje matėsi žemėlapis ir kuršių nerija priskirta prie Latvijos, nors žemėlapį pažymėta. Chtěla bych říci, že jsme všichni viděli eh, mapu, která nám byla předložena. A je, byla tam i část li, e, Lotyšska, takže to nebylo Litva, nebyla Litva, bylo to Lotyšsko, rád bych opravila tuto chybu. Aha, diese kleine... Ano, to je tedy chvilka, kdy nám pomůžete, vezmeme to na vědomí, opravíme, pokud je tam něco nesprávně. Děkuji, ano, my to vlastně víme. Dobře, chtěl bych tedy navrhnout, abychom eh, zítra ráno koordinátorům navrhli, aby se obrátili s dotazem na komisi, jak se domnívají, že bychom mohli podpořit tuto, tuto iniciativu v rámci lepšího uzdání a podpory a podle toho, jak se to rozběhne potom další stupně bychom mohli vydat usnesení, ale podle zvyklostí našeho výboru začneme nejprve dotazem na komisi a potom zde uspořádáme diskuzi, kdy vás možná ještě znovu pozveme, abyste se zúčastnili, pokud tu již nejsou žádné další dotazy. Pak bych vám chtěl poděkovat za prezentaci. Domnívám se, že to bylo velice dobré, protože tato iniciativa opravdu není všude známá a my e, e, můžeme přispět k rozšíření povědomí, aby byla úspěšnější. Děkuji. Schůzi pro dnešek končím a zítra ráno pokračujeme v 10 hodin při jednání výboru. V 19 hodin se koná koktejl místnosti Jehudy Menuhima. Jste srdečně zváni.